Dobrý den, začneme. Máme tu čest, že jsme dostali největší místnost pro výbory. Přestože na programu máme pouze určitý počet bodů, na kterém pracuje určitý počet lidí, nicméně. Pokud se na nás díváte na internetu, také vás zdravím a přeji pěkný den. Budeme pracovat jenom dnes dopoledne. Samozřejmě konce měsíce po Štrasburské panelce příští týden budeme mít další zasedání. Pokud je o pořad jednání, byl bych rád, kdybyste odsouhlasili drobnou změnu, pokud je o pořadí jednotlivých položek. Vzhledem k tomu, kdy jsou k dispozici zpravodajové. A proto navrhujeme, že body, které se týkají pojištění a investičních produktů jako poslední body v 11.30 a vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, což bude nová záležitost, zpráva z vlastního podnětu, budeme mít v 10.25 a 10.50. Já doufám, že s tím budete souhlasit. Děkuji. Stručné oznámení, než přejdeme na první obsahový bod, chtěl jsem vám dát vědět, že minulý týden proběhla velice úspěšná návštěva Chorvatska. Setkali jsme se s panem Memičou, místopředsedou vlády a také s ministry. A proběhly rozsáhlé debaty se sociálními partnery a s organizacemi spotřebitelů. A také se nám podařilo navštívit nejenom hlavní město Záhřeb, ale také Split. Tam proběhla velice zajímavá schůzka se zástupci místní a regionální samozprávy o tom, jaké jsou jejich vyhlídky na členství v Evropské unii. Takže já myslím, že celkově to bylo nesmírně cené a chci poděkovat především Poziču Čemačičovi za to, že nám to pomohl tak úspěšně zorganizovat. Takže já myslím, že celkově se to opravdu podařilo. Měli jsme co největší počet schůzek ve velice krátké době, včetně převozu pozdě večer ze Záhřebu do Splitu. A nikoho jsme cestou nestratili, všichni jsme se vrátili v bezpečí. Ale k tomu si ještě něco řekneme na koordinátorech. Máme předložené zápisy za 21. 20. února a 4. března. Budeme mít za přijaté do konce zasedání, pokud nikdo do té doby nebude mít žádnou námitku. A nyní přejdeme k důležitému bodu, to je ode dneška první bod na každém zasedání, a totiž aktuální informace pro členy a pro veřejnost o skutečně důležitých vyjednáváních, kterých se teď výbor účastní. Týká se to dohod v prvním čtení. Tento týden proběhly tři trialogy, další proběhnou příští týden takže všichni zpravodajové a stínoví zpravodajové mají plné ruce práce. Společně s Hanesem i se mnou a se zaměstnanci. Já je jediný, eh, dělám úplně všechny a znamená to, že mám kalendář opravdu nabitý. Nicméně myslím, že se nám daří postoupit ku předu. Takže já začnu tím, že vyzvu Filipa Živána, který má na starosti koncese, aby nám krátce řekl, jak to probíhá. Potom přejdeme k veřejným zakázkám, to je paní Gepartová a paní Tarabela. A doufáme, že Bernard Verňo nám něco řekne o profesionálních kvalifikacích, odborných kvalifikacích. Pak máme balíček pro přizpůsobení, to je paní Rojtová. Rekreační plavidla, to jsem já. A také eh, celní kodex, k tomu já vám něco řeknu. Moc času nemáme, ale byl bych rád, kdybychom si vyslechli krátké shrnutí od všech zpravodajů. Takže pan Živa, začněte prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane eh, předsedo. Takže pokud jde o vyjednávání o koncesích v trialogu, až do posud eh, proběhlo pět technických jednání s radou a eh, šesté jednání dnes odpoledne se plánuje a e, i jsme proskoumali jednotlivé odstavce jednotlivých článků 1 až 40, kromě 11, 15 a 11a těmi jsme se eh, nezabývali, ty jsou odloženy na pozdější dobu, protože se to také týká vnitřního trhu a také jsme i radě navrhli určité kompromisy včera. To byla druhá formální jednání trialogu a první to bylo spíš takové pozorovací jednání, kdy jsme se vzájemně tedy sledovali, jaké kdo zastává pozice a zdvořile, eh, ale mm, pevně jsme Eh, obhajovali ty naše návrhy včera. Eh, jak to vypadá, tak se věci vyvinuly docela pozitivně, eh, poněvadž rada vyjádřila několik připomínek k určitým kompromisům, které jsme navrhli Eh, tyto kompromisy zatím ale nejsou eh, formálně eh, zpracovány, ale většina z těchto kompromisů asi, jak to vypadá v příštích dnech, vyústí v uspokojivé znění kompromisu, uspokojivé tedy pro radu i parlament. Dále konkrétní určité body. Ty ještě budeme muset projednat mezi stínovými a dostane se to zpátky do rady. Je to otázka ekonomického rizika například, nebo definice rizika. Zde chceme mít uspokojivé znění, potom je to otázka těch prahových limitů. O tom asi bychom měli diskutovat mezi sebou. Máme 5 až 8 eh, milionů euro, tedy eh, tam tu škálu. Teď jde o to, jaké jsou důsledky mezinárodních smluv v tomto. A potom otázka eh, délky doby trvání koncese. O tom musí také hovořit ještě stínový, zpravodajové a potom to předložíme radě. Vypadá to, že se to vyvíjí relativně dobře a v příštích dnech podle mě se budou naše dohody formalizovat. Příští trialog se plánuje na 25. dubna a mimo jiné budeme jednat o následujících tématech, ehm, tedy eh, článek 8, výjimky jednotlivých odvětví, potom sociální služby 43, článek také. A ehm, měli jsme hovořit i o článku 11a, to je politicky citlivý článek, eh, poněvadž asi víte, že Dostali jsme mandát eh, vyjednávat i s komisařem, abychom se dohodli především o vodě to je článek 11a, voda v některých státech a 25. dubna, ale bychom podle mě měli o tom jednat, ale, mm, ale článek 11a je výjimkou článku 11, takže nejprve bychom měli hovořit o článku 11. Zároveň je to technická otázka, kde je třeba se dohodnout článek 11, o tom se musí jednat stejně jako článku 15 na společném dialogu s, spole, s jednotným trhem. Eh, podle eh, tedy programu by bylo eh, logické, abychom tedy hovořili o článcích 11, 11a s kolegy z vnitřního trhu a 11a to je tedy výjimka, to vy znáte, o tom bychom měli mluvit až po té, co proběhne ten společný trialog, až se s nimi dohodneme, takže pokud jde o program, o tom se dohodnou sekretariáty, ale více méně věci se vyvíjí dobře. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že já s vámi souhlasím, je to povzbudivé. A myslím také, že stojí za to poukázat na to, jak jste říkal, že tady celá řada společných věcí bude mít společný trialog s panem Tarabelou a s panem Živanem, aby tam byly nějaké společné doložky. Takže přejdeme dál. Směrnice o veřejných zakázkách, paní Gepartová. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Přejdu do francouzštiny, protože Mark Tarabella mě přenechal své poznámky ve francouzštině, takže to pro mě bude jednodušší. Takže tady došlo k dohodě s panem Živenem, že se bude jednat o článcích 11 až 15 a dalších s tím spojených článcích na společném zasedání, poněvadž tady jde o to, aby chom zaujali společný postoj, tedy k těmto dvou agendám, vzhledem k tomu, že tyto dvě agendy jsou propojeny. A nyní k trialogu eh, eh, o veřejných zakázkách. 26. března se konal poslední trialog na téma diskuze. Um, um, je tedy v těch složkách 5 a 2 články, um, článek 15.2, to je respektování sociálních kritérií a kolektivních smluv, takže zde zatím neproběhla nějaká hloubková diskuze, jenom výměna názorů s radou a komisí. Potom jsme detailně hovořili o odstavcích, které se týkají eh, eh, toho principu, tedy eh, aplikovat a vysvětlovat apply or explain. Tady jde o to zajistit větší přístup malých středních podniků. Pokud je o článek 56.3, to je finanční schopnost malých středních podniků, aby si zajistili přístup k, k veřejným zakázkám, kde se hovořilo o čísle 3 až třikrát až dvakrát eh, hodnota zakázky, že by to měla být. Eh, tady jde o to, aby ty podniky byly finančně schopné, solidní, ale i přes naše připomínky rada tedy zatím nechce ustoupit. Eh, článek 15.2. Tady jsme vedli zásadní diskuzi. Parlament má za to, že tento článek je pro nás takovou červenou linií. Komise vyjádřila to, že akceptuje principiálně naši linii, kdežto rada ne, ta je velice skeptická k tomuto našemu požadavku. 54.2, to je článek, který se týká možnosti i obrátit ty fáze výběru podniku. Zde parlament mm, je vstřícný za podmínky, ale že přijmeme striktní opatření pro to, abychom mohli jasně aplikovat kritéria vyloučení ze soutěže a uniformně jednotně aplikovat tato pravidla v členských státech. Pokud jde o článek 69, tedy anormálně nízké nabídky, zde, eh, zde tedy parlament a komise jsou proti radě. Zde jde o to, aby ten výběrový orgán mohl požadovat důvody, proč ta nabídka je tak nízká. Dále i mm, e, parlament je přesvědčen, že je třeba, abychom bojovali proti e, ekologickému, sociálnímu dumpingu a nekalé soutěži. To znamená, aby e, zde byly nezbytné pravomoce, které ty orgány budou mít. 55.1. Kritéria vyloučení. Zde jsme se dohodli, že změníme formulaci trochu, ale parlament je proti výjimkám proti výjimkám v zájmu v obecném zájmu, protože to je velice vágní a není to transparentní. Všichni zpravodajové eh, vyjádřili, že jsou pro eh, výjimky z těch kritérií výluky, pokud ale ta formulace se bude týkat konkrétních příklad, případů, jako třeba veřejné zdraví. Diskuze o článku 66. Jediné kritérium eh, předává, zadávání, zadávání zakázek. Zde tedy ještě musíme pracovat na tom článek 67. Ten se týká eh, life cyclu, životního cyklu. Zde o tom je třeba ještě diskutovat, ale text rady podle nás je docela dobrým základem eh, parlament eh, hm, víceméně by to mohl akceptovat, ale pokud tam ještě i dáme do tohoto textu otázky, které se týkají sociálních nákladů. Takže to je vše, co chtěl Mark Bela říci k této věci a mám dojem, že to funguje víceméně dobře a jak jsem již řekla na začátku a opakuji, Mark Tarabela zcela i souhlasí s tím, abychom vedli společnou diskuzi o článcích 11 a 15 Eh, to se týká tedy koncesí, parlament od samého počátku říkal, že to je společný balíček a že by bylo vhodnější neoddělovat tyto dvě agendy, tak aby skutečně nakonec tyto normy byly v souladu, což je nezbytné. Good. Uh, thank you very much. Ano, mnohokrát děkuji. Mimochodem, otázky budou až po všech zprávách, pokud máte nějakou Přímo otázku na některého ze zpravodajů, tak se můžete ptát. Paní Varňo tady není a možná, že protože od poslední zprávy neproběhl žádný trialog, nepřišla, nicméně pokud přijde, tak ji požádáme, si vzala slovo. Jen chci říct, že příští trialog bude, myslím, 24. dubna. Je to tak? V každém případě potřebujeme druhý trialog, zatím proběhl jenom jeden 20. března. Já myslím, že o tom jsme zprávu podali. A já myslím, že jako u všech ostatních věcí probíhá hodně technické práce. A jen chci říct, že obecně si lidé neuvědomují, anebo pokud někdo chce informace, lidé si neuvědomují, kolik technických věcí je potřeba projít, pokud je o to přizpůsobení, zvlášť když rada provádí nějaké podrobné změny v textu a to samozřejmě musíme také projít a schválit. A to nám opravdu zabírá hodně času, aby to bylo správně. Takže půjdeme dál. Nový legislativní rámec. Paní Rojtová přijde v 10 hodin, až budeme formálně přijímat první část dohodnutého balíčku s radou, pokud jde o pyrotechnické výrobky. A ona vám také, pokud s tím budete souhlasit, může krátce něco říct o diskuzích o tom, nakolik je ten balíček vyvážený. My jsme pyrotechniku vytáhli ven, protože to bylo potřeba udělat dřív. Pokud je o rekreační plavidla, o tom se ještě jedná, k tomu vám mohu jenom říct, že pracovní skupina v radě hodně postoupila. A jak už jsem říkal, už teď převzali hodně z našich pozměvacích návrhů a já věřím, že 8. května se dohodneme. Já jako zpravodaj se, se stínovými zpravodají dohodnu s radou. Já myslím, že to bude velmi uspokojivý balíček. Je v něm celá řada pozměňovacích návrhů parlamentu. Takže pokud měl někdo pochybnosti o vlivu parlamentu v této věci, v průběhu vyjednávání jsme viděli, že spoustu z našich podnětů teď převzali do textu rady a hodně probíhají diskuze na technické úrovni především s námořními architekty a odborníky na plavidla, takže je vidět, že i v technické věci má parlament vliv. Teď pokud jde o celní kodex, já jsem předsedal společně s paní Legrip. Ona bohužel nemohla přijít, ale požádala mě, abych vás krátce informoval jejím jménem. Samozřejmě to rád udělám. Takže proběhl trialog v úterý dopoledne i v tomto balíčku je toho hodně technického a všechno jsme to teď formálně schválili. Hodně jsme pokročili i politických bodů, ale pořád ještě předkládáme radě kompromisní návrhy. Nicméně v zásadě teď vidíme, že bychom podle mě měli být schopní dohodnout celkový balíček všech pozměňovacích návrhů od čtvrtého triologu. 24. dubna, to je ten naším cílem, za předpokladu, že rada předloží nějaké rozumné nabídky. Museli jsme hodně pracovat na aktech přenesené pravomoci a prováděcích aktech. Ocenili bychom. Probíhá zasedání výboru, takže pokud si chcete povídat, tak si prosím vás běžte povídat ven. Udělali jsme toho hodně u prováděcích aktů, aktů přenesené pravomoci. Těch aktů je přes 100 a jsou tady určité aspekty, na kterých jsme se teď dohodli a ty budou součástí základního textu směrnice. Nebudou to prováděcí nebo akty přenesené pravomoci. A myslím, že na tom se dohodneme. A také jsme se dohodli na celé řadě technických věcí, Zbývá nám ještě otázka původu zboží. Tam má parlament konkrétní postoj, na tom teď pracujeme a budeme se ještě muset dohodnout o datu uplatnění, vstupu v platnost. A další důležitá věc, o které jsem vám chtěl paní, jménem paní Lekry říct, je to, že protože se nedohodneme zřejmě až do červencové plenárky, znamená to, že bude mezera mezi vypršením platnosti stávající celní legislativy a vstupem v platnost té nové. Komise včera přijala návrh, samostatný legislativní návrh, kterým se mění datum vstupu v platnost modernizovaného celního kodexu, aby se ta mezera zaplnila, nebo aby se zajistilo, že celní systém bude dál fungovat v nějakém právním rámci. A já bych navrhoval, že paní Legrip požádáme, aby se vzala na starosti i tuto doplňkovou legislativu, protože je jasné, že to součástí toho hlavního balíčku. Samozřejmě, že s ním budou spolupracovat i stejní stínoví zpravodajové. A 2. května budeme muset přijmout doporučení k tomuto návrhu. Aha. koordinátoři dostanou kopii mailem. Já myslím, že to je jenom stránka, ten legislativní text. A samozřejmě potom budeme dál vyjednávat v trialogu s tím, že bychom ten celý balíček přijali. Tolik tedy moje zpráva jménem paní Legrip. A já myslím, že tím končí zprávy. Mám tam všechno? Bylo to všechno? Ano. Dobře, tím končí všechny zprávy. Máte ještě někdo něco dalšího u těchto záležitostí? Ne? Dobře. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji všem zpravodajům, děkuji všem týmům. Takže teď můžeme přejít na první obsahový bod na dnešním pořadu jednání. A to je projednání návrhu stanoviska paní Parvanové o ženských právech. A já myslím, že je to společný návrh výboru pro ženská práva a pro právní záležitosti. Jde o genderovou vyváženost mezi členy dozorčí rady, nevýkonnými členy správní rady společnosti kotovaný na burzách. Takže to je paní Varovnová, paní Legrip tady není, já nevím, kdo ji zastupuje. Je tady někdo za ELS? Paní Head tady není. No, uvidíme, jak to půjde. Já jsem váš jediný stínový zpravodaj, který je přítomný, paní Parvanová. A paní Gepardová a se řekne něco za SAD. Takže máte slovo, abyste nás seznámila se svým stanoviskem. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Toto je zpráva, která je společnou zprávou pro výbory FAM a JURY a já doufám, že několik výborů, které připravují stanoviska z pohledu vnitřního trhu, já myslím, že to naše stanovisko bude zásadní, aby to trošku podpořilo, protože to je velice kontroverzní záležitost. Cílem návrhu komise je podpořit genderovou vyváženost v ekonomickém rozhodování a využít stávající talenty pro vyrovnanější zastoupení mužů a žen ve správních radách. Podle údajů komise 15,8 členů v největších kotovaných společnostech eh, jsou teď ženy. Pokrok je pomalý, pokud je o nápravu situace. Každý rok stoupá počet členů o 0,6 A studie ukázaly, že více žen ve správních radách bude mít velice pozitivní vliv na dobré fungování vnitřního trhu a také na hospodářské výsledky podniků. Údaje Eurostatu také ukazují, že ženy mají pod kontrolou asi 70 rozhodování z hlediska spotřeby. To znamená, že podpora genderové vyváženosti v ekonomickém rozhodování podpoří preference spotřebitelů i z hlediska rozhodování společností, podniků. A to je to hlavní, to je ta hlavní motivace, proč jsem se rozhodla, že připravím stanovisko z pohledu pravomocí našeho výboru. Já jsem připravila tři skupiny pozměňovacích návrhů. První se týká fungování vnitřního trhu. Více žen v manažerských pozicích bude znamenat širší náhled na chování spotřebitele a volby spotřebitelů, produkty a služby, které více odpovídají potřebám spotřebitelů a preferencím spotřebitelů, mohou podpořit podniky. Ukazuje to pozitivní vztah mezi genderovou rozmanitostí a finančními výsledky podniků a ziskovostí pozitivní dopad na organizační a finanční výsledky společností by bylo možné sledovat a také podpořit v rámci výměny osvědčených postupů. Druhá skupina pozměňovacích návrhů se týká právní jistoty pro podniky. Já jsem proto, aby směrnice stanovila jakýsi harmonizovaný systém v Unii. Tato legislativa je důležitá na úrovni EU, protože podniky, které působí i přes hranice, potřebují soudržný, spolehlivý právní rámec, aby mohli plně využít možnosti působit na vnitřním trhu a dosáhli odpovídajících výsledků. Nedostatečná genderová vyváženost a nedostatečná kvalita rozhodování může být negativní dopad na vnitřní trh. A třetí skupina se týká finanční situace v EU. V kontextu stárnoucí populace v EU podle mě je nutné využít celý potenciál Mohlo by to celé naopak zpomalit naši ekonomiku a obnovu finančních struktur a také kapacitu využití lidského potenciálu. A pozměňovacích návrzích také vyzývám členské státy, aby motivovali podniky k tomu, aby podávali zprávy o pokroku, pokud je o dodržování principu genderové vyváženosti v podnikových správních radách, aby usnadnili přístup žen do podnikatelských sítí a aby utvářeli svou politiku v oblasti lidských zdrojů tak, aby podpořili i ženské talenty. A je také třeba posílit genderovou vyváženost, eh, je to v souladu s článkem 23 listiny o základních právech a také se smlouvou Evropské unie. A chci změnit, že lhůta pro pozměňovací návrhy je příští čtvrtek 17. dubna v poledne. Děkuji vám. Good. Uh, thank you very much. Dobře, děkuji. Uh, Filip Žuvin bude hovořit za paní Legrip. Dobře, tak prosím. Děkuji, pane předsedo. Takže ano, moje kolegyně Constance Legrip, která je zpravodajkou za EPP, která zde dnes není, tak eh, mě požádal, bych přečetl toto. Za prvé děkuji mm, zpravodajce za stanovisko, které zde navrhuje komisi. Přečetla si ho s velkým zájmem, poněvadž otázka účasti žen v rozhodovacích procesech a především eh, ve vysokých eh, funkcích v ekonomice, to je zásadní. Paní Legrip, samozřejmě souhlasí s globálním přístupem naší zpravodajky eh, a zcela se zde podporuje návrh směrnice komise. Rovněž připomíná, že i na mm, předchozí mě názoru řekla, že eh, bychom měli asi přijmout předpisy, protože samoregulace se ne, neukázala jako užitečná a máme eh, pozitivní čísla z některých států, kde to tak je které jsou pozitivní. Jakožto zpravodajka za EPP mě požádala, abych vás informoval, že eh, pod, mm, podporuje některé pozměňovací návrhy 2, 3, 5, 9 paní Parvánové, ale um, i zde má některé otazníky pořád ještě. Za prvé, Zdá se, že některé pozměňovací návrhy, které se týkají eh, některých článků směrnice, nejsou právně čisté, jasné. A možná by se to asi eh, špatně potom interpretovalo. i když ty účely byly vhodné, třeba články 7 a 8, ty by bylo třeba ještě upřesnit. Dále připomíná, že již několik let více než 60% eh, hm, hm, hm, absolventů jsou absolventky ženy a tudíž to je další důvod, eh, eh, protože pořád počet mužů a žen eh, ve statutárních orgánech mm, mm, v podstatě to je pořád velký rozpor, vzhledem k tomuto faktu je třeba to snížit. Teď pokud jde o pozměňovací návrhy, které by chtěla předložit, tak zmíněla možnost se zabývat účelem směrnice článek 1, tedy zdá se, že je zásadní upřesnit, že cílem mm, E, cíl lze dosáhnout, pokud budeme respektovat kulturní prostředí členských států, především pokud jde o způsoby řízení podniku. Dále i zdůrazňuje výběr, e, kritéria výběru e, členů statutárního orgánu, článek 4 odstavec 3. Tato kritéria by měla být skutečně spravedlivá mezi muži a ženami. Dále si klade otázku, co pro komisi je adekvátní etapa výběru Eh, eh, poněvadž nevylučuje se zde možnost, ani definovat tento výběr, to je pravda, ale je třeba, aby to bylo flexibilní, aby se i respektovalo obchodní právo. Dále, cíl článku 6, tím se ruší, tedy pozměvací návrh 6, tím se ruší ta výjimka komise, to znamená, eh, to, že to jsou ty podniky, eh, kde ten limit 10 zaměstnanců. Zde paní Legrip mi řekla, že osobně je pro, a určitě to bude předmětem i diskuze v dalších frakcích. Jen závěrem, paní Legrip očekává, že diskuze v příštích eh, týdnech mezi Stínovými a paní Parvanovou, eh, že to bude diskuze plodná a co nejvíce otevřená. Děkuji. Děkuji. Paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Musím omluvit eh, svou kolegyni paní Het, musela předčasně odcestovat domů, protože došlo v její rodině k úmrtí a proto dnes dopoledne nemůže být zde mezi námi. A poprosila mne, abych ji zastoupila. Ráda bych tady zmínila dvě zásadní věci. Jak eh, právě řekl pan Živon za paní Le Grip, eh, dnes máme nejlépe kvalifikovanou generaci žen, jakou jsme ještě nikdy v minulosti neměli a současně tyto ženy nemají žádný přístup, či mají velice malý přístup k pozicím, které jsou skutečně rozhodující ve velkých i ve velkých podnicích. A to je opravdu velmi příznačné pro naši společnost. Je třeba na tomto poli něco učinit. Nemůžeme eh, to nechat jen tak běžet dál těch starých kolejích. A druhá věc, zjišťujeme ve velkých podnicích, ale i v jiných, že je tomu zřejmě tak, že tam skutečně existuje ten skleněný strop pro ženy a že je nutné tento strop propojit eh, také s tím, vidět v souvislosti také s tím, že tam existují velice silné sítě, které zpravidla jsou eh, sítě mužů, kteří si společně Eh, jak si doporučují eh, ta jednotlivá místa na vysoké úrovni, mezi sebou si to domluví a ženy potom k ním nemají přístup. Proto velice vítáme návrh komise a rovněž vítáme zprávu paní Parvanové, protože eh, paní Parvanová zvolila velmi pozitivní přístup. Zpravodajka ve svém návrhu zprávy zejména podtrhuje rozdílnost pravidel pro to, jak e, zajistit e, vytvoření rovného postavení členských zemích. A rovněž podtrhuje, že toto stěžuje fungování vnitřního trhu. Stejně tak, e, jak to stěžuje volný přístup do vnitřního trhu pro podniky v Evropské unii. To je jistě správné. Ale paní Hed, naše zpravodajka, si myslí, že je třeba zajistit, a to si také přejeme, je třeba zajistit, abychom vytvořili společná pravidla. Na druhou stranu je nutné, aby členské státy si mohly zachovat jistou míru flexibility, tak aby mohly volit přiměřená adekvátní řešení, které jdou v souladu s tradicí jednotlivé, každého jednotlivého členského státu. Co se týče oblasti působnosti, zde Paní Parvanová si přeje v návrhu pozměňovací návrhu číslo 6 eh, zavést či vyjmout z návrhu výjimku, která souvisí s tím, chce vypustit tedy tu výjimku, která souvisí s tím, že v v, v kotované společnosti, v níž osoby nedostatečně zastoupeného podhlaví tvoří méně než 10 pracovníků, to se to týká, že by se na to cíl stanovený v odstavci 1 nevztahoval. My si myslíme, že je třeba eh, si to ještě rozmyslet, znovu to prodiskutovat. Co se týče pozměňovací návrh číslo 9, zde paní Het, a já to vidím stejně, mám jistou, jisté potíže s tímto pozměňovacím návrhem. Návrh číslo 9 relativizuje důsledky pro podniky v případě, když nedodrží pravidla. A tady nastává otázka, zda jsme schopni to podpořit a zde říkám pravděpodobně ne, ale je třeba to ještě prodiskutovat. A na závěr pro paní Het a pro naši frakci existují tři velice důležité věci. Za prvé, je třeba zajistit, abychom měli otevřená transparentní pravidla pro přijímání pracovníků, pro nábor pracovníků, také v oblasti dozorčích rad. Neboť e, Nyní je tomu tak, že k tomu dochází za zavřenými dveřmi, vůbec se tam nevypisují nějaké konkurzy nebo výběrná výběrová řízení. A my tedy říkáme, že toto musí probíhat transparentním způsobem tak, aby ženy vůbec měly šanci se o takovéto místo ucházet. Co se týče oblasti působnosti navrhované směrnice, zde bychom skutečně se měli zamyslet nad tím, zda si přejeme, aby to platilo pouze pro velké společnosti kotované na burzách. Zda by nebylo vhodnější oblast působnosti rozšířit na všechny velké podniky, neboť jinak vzniká nebezpečí, že společnosti kotované na burzách si řeknou dobrá, tak se z burzy stáhneme, tak aby se na nás pravidla nevztahovala. Takže toto je pro nás rozhodně ještě téma, o kterém chceme diskutovat. A poslední, třetí důležitá věc, týká se to sankcí. Zde si paní Hec a naše frakce myslí, že by bylo vhodné, aby ty sankce byly ještě přísnější, tak, aby takovéto sankce skutečně přiměly podniky k tomu, aby respektovali pravidla, která zavádíme na evropské úrovni. A já si myslím, že je tomu skutečně tak, pokud ty sankce budou málo přísné, tak z naší zkušenosti ve všech oblastech dobře víme, že ty sankce v podstatě pak nikoho nezajímají. Takže toto by byly poznámky mé kolegyně a děkuji. Děkuji. A ještě i já pár slov jako stínový za vlastní frakci. Ano, tady nikdo není ze zelených. Já paní Rüle vím, že musela jet eh, kvůli rodině do Německa. Takže, co mě vadí na tom návrhu trochu? Já si nejsem jist, zdali se ten problém tímto řeší vůbec. Eh, paní Parvanová eh, předložila pár návrhů, které se právě tohoto týkají vlastně třeba motivovat ženy, aby šly do těchto funkcí a e, e, především v soukromých podnicích, ve veřejné službě, ve státní sféře, e, tak podle mé zkušenosti je to tak, že je tam daleko více žen, které mají různé funkce ve veřejné či státní správě, ať je to zdravotnictví, ať je to školství a tak dále. Ale v soukromých firmách tam to podobné není. Zdá se mi, že skutečně to je problém, který zde chceme řešit. Chceme změnit eh, eh, myšlení, kulturu a jak řekla paní Parvanová v jednom svém návrhu, je, eh, protože je třeba tedy využít ten potenciál v naší společnosti, ten talent, který je. Můj problém, který s tím mám, a já jsem to říkal od samého počátku, je, že to je velice selektivní opatření, které v podstatě řeší pouze jeden aspekt problému. A to e, pouze tedy ty e, nevýkonné členy statutárních orgánů kotovaných společností. Takže vlastně tím neřešíme to, co bychom chtěli. To znamená motivovat ženy, aby i e, přijímali ty výkonné funkce ve velkých organizacích, subjektech. A samozřejmě asi to i e, pomůže tomu, když tam budeme mít ty nevýkonné členky statutárních orgánů, že budou na to tlačit, aby se tak aplikovalo ale mm, mm, tady mm, i samozřejmě komise k tomu chce mít eh, potom reporting těch statistik a podobně, ale já myslím, že eh, ty rozumné firmy již to dělají, protože eh, předkládají informace, které se týkají sociální zodpovědnosti, odpovědnosti vůči společnosti. Já, paní Gebhardt, myslím také, i to implicitně řekla, v podstatě když se budou plnit tyto požadavky, tak to neznamená, že se změní kultura a myšlení dané organizace. A to chceme změnit. Nebezpečí je, že se e, zaměří na to, že budou plnit formální požadavky, aby se vyhnuli přemrštěným sankcím. A vlastně to i e, e, e, spíše bude vést tomu, že budou muset dělat spoustu různých věcí, které by nedělali. A e, já, e, my předložíme určitá doporučení a pokusíme se vyřešit některé ty širší aspekty a vyřešit a řešit takto ten problém. My všichni souhlasíme, že ten problém je, ale my nesouhlasíme s řešením. A to konkrétně velice rád bych posílil ustanovení článku 8, které umožňuje členským státům, které již přijali opatření, aby zajistili eh, rovnováženější, vyváženější eh, zastoupení, tak aby mohli odložit eh, aplikaci těchto požadavků. To je důležité, protože i moje země už udělala hodně v tomto smyslu a vidíme již výsledky. Podle mého názoru by to bylo efektivnější, než aby museli implementovat panevropskou legislativu a vytvářet komplexní systém eh, sankcí a tak dále to by v podstatě eh, eh, nás odchýlilo od řešení problému. Měli bychom se spíše zamyslet nad tím, jak povzbuzovat, motivovat ty firmy k tomu, aby eh, školili mm, mm, ženy, aby se dostávaly tedy na ty vyšší úrovně, aby skutečně i byly výkonnými manažerkami a členkami statutárních orgánů, protože tak se změní interní kultura v podnicích my předložíme paní Parvanové v tomto smyslu určité návrhy a uvidíme, zdali se na tomto základě dohodneme. Paní Stiller a pan mm, Kreutzmann. Ještě někdo chce slovo? A paní Raja. Takže nejprve paní Stiller. Stiller. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Parvanové za tuto zprávu když jste eh, předložila statistiky o tom, jak Evropská unie pomalu tedy zvyšuje mm, eh, ta čísla, vy jste zmínila 6%, eh, tak takže mm, mm, takže kdybychom to matematicky vzali, tak by to bylo více než 100 <laughs> do konce našeho života, takže chceme, aby to takto bylo. Ve Spojeném království včera zde byla vydána zpráva o tom, co se děje ve Spojeném království a co se děje, i když eh, vlastně eh, v prvním finančním roce došlo ke eh, zvýšení o 42% a ve druhé polovině 26% a zpráva říká, protože firmy Eh, jak si mm, eh, se eh, tedy mm, k tomu postavili tak laxně, protože věděli, že v první polovině roku, roku to sledují média, když to v druhé ne. A firmy skutečně nechtějí, nechtějí mm, provést tuto změnu. Jak řekl pan Harbour, je třeba změnit způsob jejich myšlení. To je přece nejtěžší pro podniky. A ve Spojeném království vidíme, že ženy Eh, eh, pořád tedy eh, tvoří 10%, když cíl vlády je 25%. Ehm, když tedy z těch 250 firm, tak tam v podstatě z nich 25% má pouze statutární orgány složené z mužů. A to je velice špatné, když se podíváme na ten potenciál, který je ve společnosti jak říká paní Parvanová, je třeba, mm, eh, tady nejde o eh, eh, Tady jde o to, abychom podnikům vysvětlili, že to má pro ně smysl tam mít ve funkci ženy. Ano, ano, musí ten text být právně jasný, ano, i e, dobrovolná opatření, jak včera řekla rada, já myslím, že ta nefunguje a já jsem pro kvóty e, ve statutárních orgánech, vím, že to je nepopulární pro někoho, ale to je jediná záruka toho, že zde e, ty struktury podniků budou čendrově vyvážené, než tedy já dosáhnu na věk 100 let. To je důležité a e, samozřejmě tam zcela řada komplikovaných věcí, jako péče o děti, rodinný život, e, prostředí na pracovišti. Je třeba lidi motivovat e, během celé kariéry aby, a podporovat je v tomto, ale jsem přesvědčena, že je třeba něco dělat. A já se omlouvám, že musím nesouhlasit s panem předsedou v tomto. No, I agree. It's a very important... Ale no, já souhlasím, je to důležitá věc, musí se o tom mluvit. Já myslím, že jste mě špatně pochopila. Já jsem si jen nemyslel, že toto je ten správný nástroj k řešení. Pan Krojcman. Ne, omlouvám se. Děkuji. Kolegyně Gebhardová tady již není. Já jsem chtěl eh, říct několik poznámek. Za prvé je třeba rozlišovat mezi tím, eh, jestli je to dozorčí rada nebo správní rada, tedy představence nebo správní rada. Samozřejmě máme vysoce kvalifikované ženy. V rámci dozorčí rady je to jednodušší eh, zavést takovou tu schodu. Má samotná strana je skeptická, vláda eh, spolkové republiky Německo jako je proti, ale pokud by to byla dozorčí rada, tak je to jednoduché. Když tady kolegyně řekla, že musíme zohlednit spoludozorování, mm, pokud budeme mít v dozorčí radě pouze ženy, tak to nestačí. A my musíme totéž zavést také na straně pracovníků a zaměstnanců, a tady jsou odbory velmi skeptické, ale tam bychom museli také zavést kvóty. Mnohem obtížnější je problém, tento problém na úrovni představenstva. Mám zkušenosti z velkých podniků a pokud například v chemickém průmyslu, v nějakém podniku, budeme mít v představenstvu ženy, no tak samozřejmě musí být kvalifikované, protože eh, ty lidé, než se propracují do představenstva, to trvá celá léta, začínají opravdu na nízkých pozicích a jde to postupně. Takže potřebujeme i změnu myšlení. Nemůžeme tady přijít s nátlakem, například společnost BASF. Tam nikdy neměla v představenstvu ženu a najednou tam ženu mají. Ale proč? A to chci dámám říci. Ženy jsou vždy znevýhodněny, protože přivádí na svět děti a tato fáze, kdy vlastně nejsou v profesi, to už oni potom nikdy nedoženou, to, co tam stojí. A podívejte se na to, které ženy jsou ve vedoucích pozicích. To jsou velmi často ženy, které si zvolily způsob života takový, že prostě děti neměly a byly vždy přítomny ve své profesi. Taková je prostě realita. Máme odvětví, kde pracujeme mnoho, pracuje mnoho žen a tam máme i ženy, mnoho žen v, v představenstvu, ale pak máme technická odvětví a pokud tam dáme do popředí kvalifikaci a ne pohlaví, a myslím si, že na tom se shodneme, tak takovým tům podnikům v technických odvětvích musíme dát čas, aby byli schopni realizovat to, co my tady politicky chceme prosadit. A to prostě trvá. A nemá to nic dočinění s nějakými sítěmi mužů ale prostě to souvisí s tím, konkrétním odvětvím. Pokud chcete obsadit ve velkých podnikcích špičkové pozice, tak potřebujete dva, tři návrhy. A pokud tam prostě žádná žena navržená není, tak co uděláte? Já vám přesně řeknu, co je rozhodující pro ženy, to je péče o děti. E, a velké podniky to ještě pochopily, zavádí podnikové školky. A když tady jste například e, na schůzi od pěti a víte, že půjde do šesti, anebo že se to ještě prodlouží, tak prostě můžete někomu zavolat a ta péče o dítě se tak prodlouží. A to je to důležité, protože muž většinou nemá problém s tím, že musí někde být a odvést dítě ze školky. To je důležité. Protože ženy jsou většinou pravidla lepší než muži, já vám dávám za pravdu, ale ženy mají znevýhodnění, jsou znevýhodněny a toto musíme odstranit, tak abychom poskytli ženám šanci, aby mohly konkurovat svým mužským kolegům. To je prostě i změna myšlení kultury, to je pravda. A pokud vytvoříme podmínky pro to, aby ženy byly 100 konkurovat svým mužským kolegům, tak již znevýhodněny nebudou. A my samozřejmě chceme, aby se do těch pozic dali, dostali ty nejlepší ženy a ne ženy, které tam vybereme pouze na základě jejich pohlaví. Děkuji. Děkuji paní Vahien a pak ještě tady mám jednoho řečníka. Ještě někdo? Mrs. Vahien. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, liebe Kollegen. Vážený pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové, vše, co dnes k tomuto tématu bylo řečeno, není v rozporu, ani se ne, neodporuje paní Gebhardová s panem Kreutzmanem. Nesmí, musíme si dávat pozor, aby to bylo skutečně správné řešení, ale pokud budeme pouze požadovat, aby dozorčí rady a správní rady museli zavést určité procento žen, tak to v mých očích skutečně tu kulturu nemění. Tady dávám plně zapravdu panu Krojcmavny. Musíme začít na těch středních pozicích, aby se to skutečně z dlouhodobého hlediska postupně vystavělo. Ale jak dlouho si to již přejeme? 15, 20 let. Jak dlouho už diskutujeme o tématu více žen ve vedoucích pozicích? A e, jak jsme se pohli? Moc ne. Zatím eh, se nám nepodařilo, že by zkušené ženy eh, se dostaly do vedoucích postavení. Máme více chemiček a více žen v technických polovoleních než kdykoliv dříve, ale ty ženy se nahoru prostě nedostanou. A tady vám rovněž dávám za pravdu. Skutečně je to tím je, klasickým e, stereotypem rodiny, jaký máme, že tedy žena se o děti stará a ne muž. E, a to, takovýto stereotyp máme v mnoha členských státech a zde je třeba si položit otázku, zda je to skutečně ten důvod, anebo zda tam sehrávají jistou roli i další aspekty, prostě takové ty typické klasické postupy, jak se obsazují vedoucí můsta. A všemu se musíme věnovat, musíme prolomit tu hráz ve všech oblastech, protože pokud eh, budeme pouze zavádět jisté kvóty pouze, tak eh, to není řešení mm, jaksi komplexní úplné. Může to být pouze první krok. Potřebujeme mít jednak požadavek, aby ženy byly ve vedoucích pozicích, ale dále potřebujeme jasné plány, jak ženy podpořit. A tady mám na mysli právě například ty podnikové školky, kde skutečně podniky ženy podpoří, aby mohly spojit svou úlohu jakož v rodině se svou profesí protože pokud se nám toto nepodaří, tak nebudeme mít dlouhodobé trvalé řešení. A proto si myslím, že skutečně bychom potřebovali nějaký plán pro podniky, jak by podniky mohly podpořit ženy své zaměstnankyně. Děkuji. Mrs. Erigoyen Perez. Sí, muchas gracias. Ano, děkuji. Jenom bych velice stručně se chtěla vyjádřit a zareagovat na to, co jsme si vyslechli od předřečníků a i vyjádřit souhlas s argumenty mm, kolegů, kolegyní, s kolegyní Stiller souhlasím. Chápu, že všichni kolegové, kteří zde jsou, že my jsme lidé naší doby. Zde chci připomenout jednoho španělského filozofa, Ortega Gasseta, který říkal, že Eh, že eh, eh, člověk, který, ne, který tedy nerespektuje jaksi kurz své doby, tak v podstatě žije v minulosti. Takže je třeba si to probrat tak, jaký je demografický vývoj dnes v Evropě. Prostě ženy jsou vzdělány ve více než 50%, jsou absolventky a přitom jsou tak málo zastoupeny v těchto funkcích. Já jsem si vyslechla, že my jako ženy máme určité nevědomí nevýhody, ano. My ale nechceme mít žádné nevýhody přece, protože my ženy, my jsme schopny dělat zároveň spoustu věcí, protože jsme schopny toho a kromě toho i máme navíc kvalifikace k tomu. A zde eh, systémy kvót, ano, to je nutné, protože zde zatím nedošlo k nějakému pokroku, protože vždycky uděláme krok před a potom krok vzad a jak i Eh, řekl pan předseda, pan Harber, má článek 8 zde máme, ale je třeba jít za rámec článku 8, to znamená ty školky, mateřské školky a tak dále, ale je třeba i změnit především způsob myšlení, tu kulturu, a, eh, která je taková, že žena není na stejné úrovni jako muž eh, a v podstatě je podhodnocena, není to na úrovni kvalifikací, které má. Dobře, děkuji. To byla zatím velice živá debata. Chce přispět ještě někdo další? Máme tady zástupce komise, těm se dnes moc nechce mluvit. Tak já nevím, jestli někdo ze strany komise. Představte se nám, prosím. Michal Gontek, já jsem právník v Generálním ředitelství pro spravedlnost odboru pro rovnost pohlaví. My jsme měli hodně připomínek k pozměňovacím návrhům a za naše generální ředitelství chci jenom poděkovat zpravodajce a chci také poděkovat výboru za to, že se opravdu rychle začal věnovat v této věci. Komise chce vyslat důrazný signál členským státům, co se týče názoru parlamentu. Takže vítáme, že jste se tomu věnovali zatím tak rychle. Děkuji. Paní Parvanová, chcete nám to shrnout? A potvrdíme si ještě časový plán pro další postup. Mnohokrát děkuji. Děkuji všem stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří se s námi podělili o svůj názor. Naprosto souhlasím s tím, že bude těžké změnit organizační kulturu nebo podnikovou kulturu. Nicméně údaje ukazují, že k tomu nedochází přirozeně, alespoň v posledních dvou stoletích. A proto zřejmě nastal čas, kdybychom to měli nějakým způsobem usměrnit protože my jako Unie jsme hrdí na to, že jsme hnací silou ve světě z hlediska rovnosti pohlaví a lidských práv. Takže já nevidím žádné překážky v tom, že bychom nějakým způsobem regulovali pozici žen v rozhodovacím procesu, nejenom ve správních radách, ale jednoho dne, proč ne, i v politickém životě a tak dále. Nechci teď zabřednout do politické nebo filozofické debaty, jen řeknu, že se budu snažit najít společný postoj z hlediska zájmu výboru EMKO a z hlediska postoje výboru EMKO a jsem si jistá, že se nám podaří zpracovat kompromisní pozměňovací návrhy. A ještě jedno upřesnění, pokud je o šestý pozměňovací návrh. A tyto zástupce, pokud je méně než 10 pracovníků ve společnosti. Já nevím, proto to vlastně navrhuji. Podle mě na tom nezáleží, když nejde o výkonnou radu, potom na složení pracovníků nezáleží, protože v řadě případů se ukázalo, že nejde jenom o pohlaví, ale také o kvalifikaci z hlediska provozní činnosti podniku. A proto by to nebylo nemělo být problém. A také musíme být na paměti, že máme podniky, společnosti, ve kterých jsou ženy málo zastoupené obecně mezi pracovníky. Čistě proto, že v takovýchto oborech je méně příležitostí pro ženy. Je to třeba obnovitelná energie a bankovnictví. Takže já ještě jednou zopakuji časový plán. Pozměvací návrhy očekávám a budeme mít schůzku stínových zpravodajů. Dohodneme se na tom, co bude vhodné, takže lhuta pro pozměvací návrhy je příští středa 17. dubna v poledne. A pozměvací návrhy máme posoudit 29. května a 30. května máme stanovisko přijmout. Dobře. Mnohokrát děkuji, paní Parvanová, děkujeme a děkuji všem za příspěvky. Takže jsme skončili přesně včas a teď přejdeme k dvojímu hlasování, které tady na dnešek máme. Nejdříve tady máme stanovisko ke zlepšení přístupu ke spravedlnosti, právní pomoc v přeshraničních občanských obchodních sporech. Navrhovatelem je Hans-Peter Mayer, takže já bych mu nejdřív dal slovo na úvod a pak můžeme rovnou přejít k hlasování. Takže pane Mayer, chcete něco říct? Děkuji pouze stručně, než se rozdají hlasovací seznamy. To téma není sporné. Všichni si přejeme, aby v rámci přeshraničních sporů lidé měli možnost, i když nemají peníze, vymoci své právo. Vidíte, podle te, vidíte to na hlasovacích seznamech, uzavřeli jsme několik kompromisů, také to nebylo nic obtížného, probíhalo to hladce a máme asi dva ústní pozměňovací návrhy, které jsou v podstatě také bezproblémové, alespoň podle toho, jak se vyjádřily ostatní frakce. Takže si myslím, že můžeme toto rychle odhlasovat ku prospěchu našich občanů. Děkuji. Right, okay. Dobře. Chce někdo říct něco ze stínových zpravodajů? Ne, dobře, takže rovnou hlasujeme. První pozměňovací návrh. To je nový odstavec. Kdo je pro? Proti? Je proti? Zdrželi se. Přijat. Návrh 2 zpravodaje, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Také přijat. Návrh 3 paní Perez. Kdo je pro? Proti? Já Máte všichni hlasovací karty? Prověříme to elektronicky. Takže hlasování je zahájeno. Pozměvací návrh číslo 3. Uh, Dobře, takže to bylo přijato. 13 pro a 7 proti. Dobře. První kompromisní návrh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pak oddělené hlasování u návrhu číslo 7 paní Perez. Takže první část sedmého pozměňovacího návrhu, jde je pro? Proti? Jednoznačně přijat. Druhá část pro? Proti? To se trošku změnilo, takže to asi uděláme elektronicky. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Pan Živan nemá kartu. Takže zamítnuta. Protože 12 bylo pro a 12 proti návrh číslo 8 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Jednoznačně přijato. Takže osmička padá. Devítka zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Jednoznačně přijat. Kompromisní návrh 2 pro? Proti? Přijat. Návrh 12 pana Rošfora. Pro? Proti? Přijat. Návrh 13 pana Rošfora. Pro. Proti. Jednoznačně přijat. Návrh 14 zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem pro. Proti. Přijat. Návrh 14, pardon, 15 pro. Proti. Strž, přijat. Kompromis 3 pro. Proti. Přijat. Návrh Návrh 17. Já myslím, že tady je oddělené hlasování. O to žádal zpravodaj, je to tak? Nebo Alde žádali. Takže 17. První část. První část 17. Kdo je pro? Proti? Jednoznačně přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Také přijata. Návrh 18. Paní Perez. Přišlo nám víc lidí, takže zahájíme hlasování. Hlasování je zahájeno k pozměňovacímu návrhu 18. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto 12 pro, 16 proti. Návrh 19. Pana Majera pro, proti, přijat. Návrh 20 pana, paní Perez. Já myslím, že to také budeme, eh, také budeme hlasovat elektronicky. Hlasování je uzavřeno a zamítnuto 11 pro, 17 proti. Návrh 21, paní Perez, kdo je pro? Proti. Jednoznačně přijat. Takže teď budeme hlasovat o návrhu stanoviska, hlasujeme elektronicky, abychom měli záznam. Hlasujeme o stanovisku pana Majera. Right. Those, the vote is closed. Hlasování je uzavřeno a stanovisko přijato, 27 hlasů proti, žádný, pardon, <laughs> pro, žádný proti a jeden se zdržel, takže blahopřejeme panu Majerovi a předáme naše stanovisko výboru pro právní záležitosti. Tak a teď přejdeme ke směrnici o pyrotechnických výrobcích. To bude jedno hlasování, abychom přijali výsledky eh, dohodovacího řízení, ale nejprve dám slovo paní Rojtové, aby nás seznámila s tím, co pokrývá kompromis, ale také, aby nám krátce řekla, jak na tom jsme v trialogu u zbytku toho legislativního rámce, toho balíčku, na kterém pracujete. To by bylo dobré kdyby se to podařilo. Takže prosím, máte slovo. A kolegům jenom říct, že se jedná o, vlastně po trialogu o první směrnici z balíčku devíti směrnic nebo devíti předpisů, které přizpůsobují evropské předpisy ke Goods Package, který jsme tady odhlasovali po dlouhých debatách už v roce 2008. Ta jednání s radou probíhala eh, na tomto balíčku eh, od listopadu a e, musím říct, že tato směrnice byla vlastně vyňata z toho balíčku a předřazena pro hlasování e, kvůli potřebě zveřejnit tuto novelu e, před červencem letošního roku v ústředním věstníku, protože by jinak zanikl právní základ pro výrobu airbagů pro automobily. Eh, podařilo se prosadit většinu pozměňovacích návrhů našeho výboru, a to buď plně nebo eh, v určité modifikaci. Eh, stručně řečeno dojde k modernizaci pravidel. Takže podnikatelé budou moci organizovat lépe své výrobní procesy a tudíž i rychle umístěvat na trh hotové produkty. Evropští spotřebitelé naopak získají přístup k bezpečnějším výrobkům Eh, dozorové orgány totiž získají širší pravomoci eh, stáhnout nebezpečné výrobky rychleji z trhu a sankcionovat eh, dovozce. To bude zejména významné pro masivní dovozce nekvalitních výrobků z Asie. Také dojde ke zvýšení právní jistoty ekonomických systémů. Bude vytvořen systém, vlastně databáze vysledovatelnosti nebezpečných sérií pyrotechniky, a ubude administrativních požadavků a bude umožněna elektronická forma dokumentace, která bude i jasnější pro spotřebitele. Jako největší problém se eh, na samém konci vyjednávání, musím říct, že to vyjednání se vede už eh, s, vedlo předtím s, eh, velmi úspěšně s kyperským předsednictvím a teď ho vedeme tedy samozřejmě s irským předsednictvím, ale na konci se najednou objevila otázka role členských států v komitologických výborech. Je to obecný problém nebo obecnější problém eh, vyplývající z nedůvěry členských států, eh, které delší dobu usilují nad rámec Lisabonské smlouvy, aby se odborníci z členských států mohli automaticky účastnit konzultací k legislativním návrhům komise v rámci komitologických výborů. Eh, to je samozřejmě obecná věc, která nespadá pro svou, kvůli své obecnosti přímo pod tento balíček, byť jsou tam ustanovení, která eh, se k tomu váží. A tak jsme učinili společně se stínovými zpravodaje doslova eh, maximum na posledním trialogu a za velké pomoci našeho předsedy při hledání vhodné formulace, která by byla v souladu s primárním právem, a kterou akceptovala jak komise, tak zástupci rady. Bohužel ten dohodnutý kompromis z mnohahodinového dialogu, trialogu byl ze strany Koreperu následně schválen až právě na tuto věc týkající se komitologických výborů. Protože Rada před, během i po trialogu stále měnila své pozice, tak jsem spolu se stínovými zpravodaji potvrdila znění navržené Koreperem s výjimkou dvou slov, místo tzv. standardního jednacího řádu se odkazuje na jednací řád daného komitologického výboru. Tato změna je v souladu s postojem právních služeb Evropského parlamentu i Evropské komise. A já tedy předpokládám, že tato úprava, která nepředstavuje žádný významný posun a za normální okolností by byla řešena na úrovni právníků lingvistů, eh, eh, bude mm, náš výbor na mé doporučení a to zpravodajů schválí a že to také učiní rada. Zároveň tady znovu apeluji na radu, aby se u zbývající části balíčku, který máme ambici uzavřít na trialogu na konci května, zdržela podobných měnících se požadavků na poslední chvíli, které nejsou vynuceny přizpůsobením se z goods package Eh, takže eh, probíhají dál jednání eh, pokud nebudou zase nějaké nové novinky tak je naděje že bychom byli schopni ten vlastně balíček devíti směrnic teď už jenom osmi směrnic dotáhnout před prázdninami ten trialog a hlasovat na podzim podle toho našeho posledního plánu. já bych chtěla velice poděkovat stínovým zpravodajům předsedovi sekretariátu a zejména mému asistentovi jirkovi Jirzovi a právním službám za e, neuvěřitelnou vstřícnost a pohotovost při e, přizpůsobování se a hledání možných niancí v textech tak, abychom zachovali e, tu linii, kterou odhlasoval výbor a zároveň, aby to bylo akceptovatelné pro další naše partnery. Takže já bych vás chtěla vyzvat <laughs> k hlasování o této směrnici. Good. Well, thank you very... Dobře, mnohokrát děkujeme. Má někdo něco ze stínových zpravodajů? Ne, dobře. V tom případě budeme hlasovat elektronicky do záznamu. Takže hlasujeme o výsledku dohodovacího řízení v prvním čtení o pyrotechnických výrobcích. Hlasujeme. Hlasujte, prosím. Dobře. Hlasování uzavřeno. Přijato 28 pro. Nikdo proti jeden se zdržel. Takže mnohokrát děkujeme, paní Rojtová. Takže tento balíček bude na pořadu jednání na květnové plenárce, ale ještě předtím to předložíme plenárce a pak se o tom bude hlasovat a zřejmě to bude uzavřeno. A jak říkala paní Litová, já myslím, že nám to dává velice dobrý základ pro to, abychom dokončili vyjednávání o zbytku balíčku ještě před prázdninami. Takže v, dial- v dialogu budeme pokračovat v květnu. A já myslím, že už jsme vyřešili některé ty procedurální otázky z hlediska použití aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Myslím, že to snad podaří. Do záznamu chci ještě říct, že i tady eh, tam na tom bylo hodně technické práce. Věnoval se tomu Zuzana, já, náš technický tým. A myslím, že lidé si opravdu neuvědomují, nakolik podrobné to je, kolik věcí je potřeba pokrýt, takže to bych chtěl ještě říct do záznamu. Hodně práce prostě probíhá v zákulisí, aby bylo možné dovést to k úspěšnému konci a dohodnout text s radou. A v tomto případě jsme nebyli připraveni přistoupit na to, co chtěla rada, Chtěli jsme to mít pořádně pod dohledem a samozřejmě to je naše odpovědnost. Dobře, takže mnohokrát děkuji. A teď tady máme ještě e, návrh usnesení o pozměňovacích návrzích k návrhu usnesení o jednání obchodu a investicích mezi EU a Spojenými státy. Možná si vzpomínáte, že výbor pro mezinárodní obchod nás vyzval, abychom předložili pozměňovací návrhy k jejich usnesení. Všichni jste to viděli, politické skupiny se tomu věnovaly a nyní se to předkládá ke schválení. Nemáme tady zpravodaje jako takového, já nevím, jestli některý z koordinátorů za politické frakce chce něco říct, nebo jestli můžeme přímo přejít k hlasování. Dobře, budeme rovnou hlasovat. A možná do budoucna bychom měli mít nějakého zpravodaje stálého zpravodaje pro vyjednávání se Spojenými státy. Ale to si ještě probereme s koordinátory, protože já myslím, že do budoucna by bylo dobré, kdybychom takového zpravodaje měli. A možná, že by se mohlo střídat, byli by to zástupci jednotlivých politických frakcí. Dobře, takže projdeme si ty pozměňovací návrhy. To jsou všechno ty pozměňovací návrhy? Dobře. Takže musíme si je projít. Máme tady několik pozměňovacích návrhů. Začneme od odstavce 2. To je návrh 13 pana Weidenholzera. Kdo je pro? Proti? Jednoznačně zamítnut. 14 je stažena. 15 pana Lekegarda. Kdo je pro? Proti? Přijat. 18 pan Lekegard je pro. Proti? Já myslím, že to prověříme, abychom měli jistotu. Takže návrh 18 hlasujeme. Přijat 16 pro, 13 proti. 21 paní Galo. Kdo je pro? Proti? Zamítnut? 20 pana Weidenholzera pro? Proti? Také zamítnut. 22. Paní Šaldemoze. Pro. Proti. Přijat. 23. Pana Weidenholzera. Pro. Proti. Zamítnut. 24. Pana Lökegarda. Pro. Proti. Přijat. 25. Pana Třaskovského. Pro. Proti. Přijat. 26 vašeho předsedy, kdo je pro, proti. Mnohokrát děkuji za důvěru. Přijat. Návrh 27, paní Ferhajen pro, proti přijat. 28, paní Korace byl a ostatní pro, proti přijat. 29, pan Weidenholzer pro, proti, zamítnut. 30 pana Švába ostatních pro, proti, přijat. 31 můj návrh, kdo je pro, proti, přijat. 32 s ústním pozměňovacím návrhem pana Švába ostatních, kdo je pro, proti, přijat. 33 pana Švába pro, proti, přijat. 34 pro, proti, přijat. 35 pro, proti, přijat. 36 pro, proti, zamítnut. 37 pana Švába a ostatních pro, proti, přijat. 38 pana Weidenholzera pro, proti, zamítnut. 39, to je oddělené hlasování na žádost ALDE. První část pro, proti, přijata. Druhá část pro, proti, zamítnuta. Návrh 40, pana Lekegarda pro, proti, přijat. 41 pan Šváb a ostatní pro, proti přijat. A teď úvodní ustanovení. Návrh číslo 1 pro, proti zamítnut. dva ten souvisí s osmnáctkou, takže je přijat. 5 pana Weidenholzera pro, proti zamítnut. Návrh 3 pana Lekegarda pro. Proti. Přijat. Návrh 4. Doplnění slova spotřebitel, to je návrh paní Šaldemoze pro, proti, přijat. Návrh 6 pro, pro, Proti? Přijat. Návrh 7 pro. Proti? Zamítnut. 8 pro. Proti? Přijat. Můžeme o návrzích 9, 10, 11 a 12 hlasovat součas společně. Vši, kdo je pro, proti, zamítnuty. Dobře, takže mnohokrát vám děkuji. A my je předložíme výboru pro mezinárodní obchod jménem našeho výboru. A jen abyste věděli, hlasování ve výboru pro mezinárodní obchod bude 24. 25. dubna a na plenáce se bude hlasovat v květnu. Pane Švábe, vy jste něco chtěl? Dobře. Chce se někdo vyjádřit k některým z těchto věcí? Já vím, že někteří z vás jste ve výboru pro mezinárodní obchod a určitě tyto návrhy podpoříte. Mnohokrát vám děkuji a tím se dostáváme na závěr hlasování. Takže teď přejdeme Máme jenom tři minutový předstih, takže pokud s tím budou zpravodajové souhlasit, půjdeme dál. Pokud chcete odejít po hlasování, odejděte prosím v tichosti a budeme pokračovat. Takže nyní projednáme návrh stanoviska pana profesora Korea de Campos o zajištění fungování vnitřního trhu s energií. Takže já předám slovo zpravodaji profesoru Korea Campos, pak budeme mít pana Švába, pan Bílan tady je a pan Mendes tady taky je. A nevím, za zelené tady bohužel dnes nikdo není. Takže teď předám, nebo potom předám slovo stínovým zpravodajům, případně ostatním členům. Nevím, jestli je tady někdo za komisi zatím. Ne. Ale pokud přijde někdo za komisi, myslím, že to má být paní Bernards, Nicméně uvidíme, třeba komise brzy přijde. Nevím, jestli vědí, že se změnila doba, kdy toto stanovisko máme projednávat. Takže jdeme na to. Já tady předám slovo profesoru Korea de Camposovi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Tato zpráva, v podstatě to je stanovisko ke zprávě pana Buska, který je zpravodajem toho, jak eh, má eh, být eh, zaveden fungující vnitřní trh s energiemi. Máme vnitřní energetický trh, který funguje nedostatečně, máme tam stále ještě mnoho překážek na tomto trhu a chybí zde integrace, která by se prokázala v zlepšení konkurenceschopnosti, v zlepšení hospodářské soutěže, což by vedlo ke snížení čen a k tomu, že by spotřebitelé eh, získali další eh, požitky a dobré ceny. Eh, poslední balíček nebyl ještě plně prováděn a není prováděn důsledně. Je důležité, abychom měli sankce, které skutečně budou ovalovány na země, které balíček neprovedly. Je důležité, abychom odstranili e, subvence, které narušují trh, to jsou zejména subvence a dotace na fosilní paliva. A rovněž je důležité, abychom měli důslednou podporu e, obnovitelných energií. Co se týká částech z nástroje pro propojení Evropy a prostředků z toto náhradě. Zde bychom měli dát pr- prioritu eh, projektům, které budou zajišťovat správné fungování vnitřního trhu. Měli bychom podpořit eh, rychlý rozmark energie z obnovitelných zdrojů a rovněž hospodářskou soutěž a zabezpečení dodávek. Je důležité zlepšit proces liberalizace a ukončit s regulovanými cenami. Důležité je, abychom skutečně hleděli na spotřebitele, na jeho potřeby. Je nutné, abychom měli více transparentnosti, eh, co se týče faktur za energie a potřebujeme chránit spotřebitele, kteří jsou nejzranitelnější. Nové mechanismy pro to, abychom eh, efektivně řešili konflikty mezi dodavateli a spotřebiteli, jsou rovněž velmi nutné. Dále je nutné, abychom podpořili mechanismy a iniciativy, které přispívají k tomu, aby spotřebitelé měli aktivnější úlohu na vnitřním trhu s energetikou a aby skutečně spotřebitel stál v popředí. Dále zde máme další aspekty. Je důležité, abychom rychle implementovali eh, kodexy sítí, proto abychom eh, operativně integrovali národní trhy. Dobře víme, že toto by zlepšilo lepší fungování trhu a rovněž to na trh zavede více konkurence. Závěrem bych chtěl poděkovat veškerým kolegům, kteří mě podpořili a Počítáme s vaší spoluprací, tak abychom skutečně měli stanovisko, které bude vyjadřovat obavy našeho výboru, které se týkají tohoto tématu. Nesmíme zapomínat, že naší úlohou zde není, abychom nalézali perfektní technická řešení, ale v první řadě je to, abychom hájili zájmy spotřebitele. A v jeho zájmu je, aby trh fungoval správně a čistým transparentním způsobem. Děkuji. Děkuji a nyní pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat kolegovi Korejovi de Campusovi za jeho návrh stanoviska. Myslím si, že tady velice stručně a jasně ukazuje, o co vlastně jde v rámci dalšího budování vnitřního trhu s energiemi. Uh, Líbí se mi jeho požadavek číslo jedna i požadavek číslo dvě, abychom totiž nejdříve se podívali na provádění toho, co již bylo přijato, abychom z toho udělali naši prioritu. A zde jsem stejně jako kolega de Korea de Campos toho názoru, že komu se musí skutečně vymáhat od členských států provádění, protože dokud eh, tady nebudeme mít ty odpovídající přeshraniční eh, orgány a tak dále, nebudeme mít vnitřní trh a nebude působit to, na čem jsme se dohodli již v rámci třetího balíčku. Myslím si, že tady ten požadavek, abychom odstranili regulované ceny energie pro spotřebitele, je správný, protože dává jisté spotřebitele do výjimečného postavení, ale z mé strany bychom to mohli ještě doplnit. A to takto. Docházelo by si dobře představit, abychom měli lepší rozlišování mezi um, procesy, které se týkají nesplnění povinnosti třetího balíčku a mezi prováděním eh, předpisů, které se týkají hospodářské soutěže, tak, aby bylo jasné, že ty závazky, které na sebe vzaly členské státy a které si sami spolu rozhodli v rámci spoluhodujícího procesu na řadě, to je tedy jedna věc, a pak tam máme prosazování evropského práva hospodářské soutěže. A to také eh, jak si staví obzvláštní požadavky a nároky. Dále si myslím, že bychom tady mohli ještě jasněji eh, se podívat na to téma hospodářské soutěže, protože když se podívám na odvětví v roce 2007, tak nyní máme podpor toho cíle do roku 2014 mít vnitřní trh s energetikou a eh, DG hospodářská soutěž to odpovědícím způsobem monitoruje. Například v Bulharsku a v Rumunsku byly otevřeny nové procesy, které se právě týkaly překážek v rámci volného obchodování s energiemi. A dále zde máme individuální dohody v rámci jiných členských států, které opět zavádějí předážky, které byly právě odstraněny, či měly být právě odstraněny v rámci provádění třetího balíčku. Pane předsedo, milí kolego Koreo de Campos, z mé strany ještě dvě poněkud kritické poznámky. I v této zprávě eh, nemáme eh, požadavek eh, máme požadavek toho, abychom lépe chránili zranitelné spotřebitele. Já si myslím, že tady skutečně čelíme nebezpečí, že v Evropě budeme mít ze středně dobého hlediska energetickou chudobu. Pro mě je to naprosto nepřijatelná představa. A zda bychom měli mít v oblasti energetiky různé úrovně ochrany, to je z mé strany jaksi něco, co se mi příliš nelíbí, protože bychom potom eh, museli ve všech odvětvích zavádět různé úpravy pro spotřebitele, které, kteří jsou obzvláště zranitelní. Proto si myslím, že bychom měli mít pro vnitřní trh horizontální, horizontální úpravu, která by byla lépe prosaditelná. Dále zde máme nové mechanismy, které se týkají účinného řešení sporů. To je dobrý požadavek, ale měli jsme tady přednedávem stanovisko, týkalo se to zprávy paní kolegyně von Thun a alternativního řešení sporů. A proto si myslím, že bychom měli nejdříve vyčkat, jak budou působit tyto dva mechanismy, které platí právě také i pro oblast energetiky. Celkově je to velice pozitivní stanovisko a proto děkuji mnohokrát a doufám, že dospějeme k velmi dobrým kompromisům. Uh, thank you very much. Um... Děkuji. A pan Menders je nyní další. Eh, dank u voorzitter. Ik wil ook graag... Eh, Děkuji, pane předsedo. Rád bych poblahopřál eh, zpravodaj, je důležité, že se zabýváme energetikou a já bych tady chtěl na dnes ještě několik proznámek. Andreas o tom problému již také hovořil. Jde o to, respektive jde o realizovatelnost hraničních systémů. A to si myslím, že je to nejdůležitější v rámci vnitřního energetického trhu. Ty takzvané supergrids, super sítě, týká se to elektřiny a rovněž plynu a ropy v Evropě. Tady je důležité to, že například v Lucemburské bance stále máme ještě 3 miliardy eur. To jsem se právě dozvěděl, to je velká částka. Je tam mnoho Němců a dalších občanů, kteří si tam ukládají své peníze. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby takovéto prostředky by mohly být investovány do těch super sítí, ty prostředky, které si oni ukrývají eh, v těch bankách a bylo by to vhodné pro dobré fungování eh, trhu s energetikou v celé Evropě. Bylo by to rovněž důležité pro obnovitelné zdroje energie. V současné době čelíme problémů v rámci tohoto obětví Tady je důležité, abychom skutečně docházeli zasáhnout tam, kde je to nutné. Technické možnosti k tomu máme. Pan Barhozo v pracovním programu komise řekl, že v roce 2020 toho dosáhneme. Je to tedy poněkud později než ten původní cíl 2014. Důležité je postupovat krok za krokem. Vnitřní tuch s energetikou v roce 2014 by byl lepší chci říct, že Evropská komise by se měla zabývat energetickou chudobou, měla by zasahovat tam, kde trh je narušen a deformován. Liberalizační vztahy jsou jistě dobré a pěkně, ale důležité je, aby potom bylo kontrolováno, zda trh funguje skutečně tak, jak fungovat má. To je z mé strany všechno a dobrá, doufám, že budeme i nadále dobře spolupracovat. A jsem si jist, že budeme mít jednoho dne společný vnitřní trh s energetikou. A jako e, poslední, pan Tabilan, paní Stiller ještě. A ještě někdo chce slovo? Přigotowaną přes e, pana posla De Campos chciałbym... Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu De Camposovi za stanovisko. A vítám fakt, že e, v centru naší eh, diskuze je zájem spotřebitele, protože je to konečný spotřebitel, který nakonec platí za to, že eh, trh s energiemi ještě není kompletní. Měli bychom se zaměřit právě na to, aby i ten trh byl dostatečně konkurenceschopný z pohledu spotřebitele. V některých členských státech pořád ještě je těžké přejít k jinému dodavateli energii ani někteří spotřebitele si této možnosti nejsou vědomi. Potom téma otevřené hospodářské soutěže a zákaz diskriminace ve smyslu přístupu k infrastruktuře. To je také zásadní právě proto, abychom dále mohli rozvíjet trh s energiemi. V podstatě využívání, efektivní využívání stávajících sítí, tak aby i eh, mohli spotřebitelé tedy upravovat svoji spotřebu, tedy ty inteligentní sítě. To je něco, co bychom také měli více zdůraznit ve stanovisku. Mělo by to eh, jít za rámec toho, co již máme v různých nástrojích, které, a v podstatě zde pořád ještě jsou fyzické překážky. Holistický přístup k rozvoji trhu energetického trhu, to eh, je něco, co eh, musí být základem pro diskuzi, aby byl skutečně jednotný. Já předložím určité návrhy. Děkuji, děkuji ještě jednou. Pan předseda, děkuji. Děkuji a nyní stínový, takže otevřeme teď, to byly stínový, takže teď otevřená diskuze paní Stýle. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat našemu navrhovateli je důležité právě zde zdůrazňovat to, co je v odstavci 5, to znamená, eh, že hlavně v do, této době spotřebitelé eh, platí vysoké náklady za energie, zvyšují se v domácnostech, znamená to velký finanční tlak na domácnosti a eh, zde i ve Spojeném království i jinde my nedávno jsme i e, e, museli ukládat různé tedy e, sankce, pokuty za zneužívání tohoto a ve Skotsku například i zde ti spotřebitelé domácnosti v podstatě nemají de facto možnost přecházet k jiným dodavatelům. Potom i otázka tedy community switching. Já nevím, zdali i zde si navrhovatel vědom těchto iniciativ, které jsou velice důležité, a i, jak jsem hovořila, tlak na domácnosti a energetická chudoba, i to řekl pan Šváb, to je obrovský problém nyní a především to je nyní teď v době, kdy jsme za sebou máme e, nejdelší zimu snad, e, v podstatě ještě ani není jaro de facto e, ve většině států a to je spojeno s celou tou diskuzí zajištění dodávek energií v Unii. Je to velice dobře načasovaná zpráva a já vítám, že se zde zdůrazňuje ten aspekt ochrany spotřebitele a je třeba si vyměňovat nejlepší zkušenosti a pomáhat právě těm nejslabším ve společnosti. Děkuji. Good. Dobře, děkuji, děkuji. Ještě někdo chce slovo? Chce přispět? Já si myslím, jenom bych chtěl zdůraznit, jak řekl pan Šváb i paní Stýler, ano, jeden z aspektů, eh, na které se musíme zaměřit v tomto stanovisku, je, je aspekt nebo pohled spotřebitele, to je v naší kompetenci zde. Eh, my jsme i před určitou dobou již vypracovali tu eh, spotřebitelskou energetickou chartu. Já nevím, co se s tím stalo. Možná, že by mohl zpravodaj to nějak exhumovat, abychom viděli, jaký byl osud. A jak jsem řekl, členské státy se e, postavily laxně k takové evropské energetické chartě. Ale já myslím, že i pan Schwab to pamatuje. Za minulého funkčního období se konalo slyšení, kde e, i jsme pozvali ty různé spotřebitelské asociace, kteří s námi hovořili o problémech e, vůbec s transparentností cen a přejít na jiného dodavatele. A mm, v některých případech i britský regulační orgán, jak řekla paní Stiller, také se chová no velice vehementně energeticky a tlačí na eh, výrobce a ukládá tedy na energetické firmy ukládal i různé vysoké sankce za eh, ty nekalé různé praktiky eh, a protože třeba i vnucovali velice dlouhodobé kontrakty, kdy lidé se zavážou v podstatě k nějaké fixní ceně na velice dlouhou dobu a nikdo jim nevysvětlí, zda je to pro ně výhodné. Takže tyto oblasti určitě pro nás jsou velice důležité a určitě hodně mm, přispějeme, eh, přispějeme eh, tomu gestorskému hlavnímu výboru eh, a přidržíme se tedy to, co je naše, toho, co je naše specialita. Potom řešení sporu, jak o tom hovoří pan de Campos také. Eh, alternativní způsoby řešení sporů v oblasti eh, energetiky eh, a přístup tedy k nestranému poradenství, to je velice důležité, možná důležitější než v jiných sektorech, například i v telekomunikacích, tam také je to důležité, aby zde existovala taková transparentnost pro spotřebitele, aby spotřebitel v podstatě mohl se potom obrátit na nezávislý orgán o radu. Mm, takže Možná stínoví zpravodajové a zpravodaj by se nad tím mohli ještě zamyslet a propojit to eh, i s novou legislativou o alternativních způsobech řešení sporu a jak by to mohlo eh, eh, se aplikovat v oblasti energetiky. O tom i hovořila paní Stiller. Nyní náklady na energie zatím jsou nejisté a respektive zvyšují se, to je evidentní a máme spotřebitele, kteří chtějí jít tou ekologickou cestou, ale není to možné a když si to zvolí tu možnost, tak nevědí v podstatě, co na to za, za to zaplatí navíc. Takže celá řada otázek, eh, transparentnost, eh, labeling, označování. A mm, určitě doufám, že pan navrhovatel eh, to bude reflektovat, tyto připomínky výboru. Já nevím, stále zde máme někoho z komise? Kdo by se chtěl vyjádřit k tomuto nebo k tomu dalšímu bodu? Je zde někdo? Z DG energetika? Ne? Dobře, takže v tomto případě dám slovo ještě zpravodaji, aby uzavřel diskuzi a řekl nám, jaký nás čeká harmonogram. Dobrý Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych či respektive odpovím něco, nebude to přesně po pořádku toho, jak vystoupili řečníci, ale podívám se na to spíše z telematického hlediska. Souhlasím se všemi, kteří chápou to, že naší prioritou, prioritou našeho staneska zde na výboru by mělo být posílení zájmu spotřebitele. Snažil jsem se eh, tam skutečně se podívat znovu na tu energetickou chaltu spotřebitele. Měli bychom skutečně se podívat na ta alternativní řešení sporu, to je důležitá věc, a na požadavky transparentnosti, které by se měly rozšířit také na zelenou energii. A jelikož veškeré technologické změny jsou v konečném důsledku placeny spotřebitelem. Ten je ten, kdo za to splatí. A v mnoha zemích to vytvořilo to chápání, že spotřebitel přehnaně platí za některé ty nové technologické změny. neví se přesně, co se tady v, tom, v této oblasti děje, protože tam je nedostatek transparentnosti a to, eh, myslím si, platí pro řadu členských států. Proto souhlasím s tím, že eh, bychom skutečně měli, co se týče eh, zelené energie, mít tento stav. Spotřebitel by měl vědět, že pokud užívá zelenou energii, že to bude stát více, ale že se také může rozhodnout, že bude užívat běžnou energii a že to pro něj bude znamenat, že ta energie nebude tak drahá. Aby to měl jasno rozdělené. Ale samozřejmě spotřebitel, když bude chtít levnější energii, tak prostě bude vědět, že nechrání životní prostředí. Důležitá otázka pro mě je ta otázka možnosti výběru pro rodiny, ten switching ta změna toho dodavatele. Já v současné době ve své vlastní zemi vidím, že dochází ke kolektivním změnám dodavatele. Jsou to desítky tisíc rodin, které se spojily a tímto způsobem si kolektivně organizují jednodušší změnu dodavitele. Znamená to, že oni se prostě takto propojí, spojí a budou mít eh, větší vyjednávací váhu a tímto způsobem se snaží pro ně najít toho nejvhodnějšího dodavatele, samozřejmě zejména z hlediska eh, toho vztahu mezi kvalitou a cenou. Samozřejmě, že ta základní překážka je ta byrokratická bariéra. A proto eh, je jasné, že dodavatelé se spíše snaží odrazovat spotřebitele od toho, aby eh, tady byl flexibními a mohl dodavatele měnit. Takže oni se to snaží spotřebovateli stěžovat. Proto eh, my bychom měli celou situaci vyjasnit. Rovněž bych chtěl se podívat na problém energetické chudoby. Budeme mít eh, mý drahý Andreas Švábe mnoho času pro to, abychom vedli o tomto tématu diskuze, diskuze o tom, jaká je nejlepší metoda pro vyřešení problému energetické chudoby. Jistě eh, budeme mít k dispozici sdělení komise, čekáme na něj, sdělení o energetické chudobě rovněž. Vykopeme veškeré ty argumenty ve prospěch buď horizontálního či vertikálního snížení, redukce. Budeme mít velice zajímavé debaty, zejména z ideologického hlediska. A nechci nic zastírat, ta debata je zásadně ideologická. Rovněž budeme mít jistě nějakou schodu a cíl bude, abychom snažím snížili to excesivní zatížení zranitelného spotřebitele. Ale samozřejmě eh, ta metoda, jak to uděláme, bude asi velmi kontroverzní a bude velice těžké se na tom shodnout. Já jsem tedy s velkým napěčím očekávám tyto debaty, protože si myslím, že budou velmi, velmi zajímavé. A na závěr bych chtěla připomenout obtíže, které existují v oblasti transpozice v rámci eh, jaksi přecházení energie mezi členskými státy, transferu energie. Kolega Šváb eh, podotkl, že mnoho členských států tady v oblasti energetiky praktikuje autarktní politiku v oblasti, to znamená politiku, že se snaží být nezávislé. Stahují se sami do sebe. Nevíme proč. Možná proto, že si takto připadají lépe, mají pocit, že to je lepší řešení, když budou nezávislé. Chtěl bych připomenout, že, že to nejsou pouze členské státy, které přistoupily eh, k Unii nedávno. Jsou to těž, eh, často i státy, které vstoupily do Evropské unie již před dlouhou dobou. Prostě tento postoj existuje, my to známe, víme o tom a nemůžeme ten problém zastírat. Ovšem pokud vnitřní trh nebudeme mít kapacitu, nebude dokázat spojit dostatečné síly proto, aby vytvořili se tady jakési přeshraniční mosty pro transfer energie, tak vlastně dojde k tomu, že se geograficky zadusíme. Jednak geograficky a jednak regulamentačně. A v tomto případě se nám nepodaří vytvořit společný vnitřní trh s energiemi. A dobře víme, že to vede k tomu, že ty energie prostě budou drahé, tak jak to bylo eh, i v minulosti. Proč tomu tak bude? Protože jsme nuceni obnovit eh, technologická zařízení, to jsou investice, a proto si myslím, že musíme být velmi racionální a velmi odhodlaní a snažit se skutečně, abychom zajistili čistý, fungující, bezchybně fungující trh s energiemi. Já tady kolega zmiňoval, že Tady existují určité e, mezinárodní peněžní prostředky, které jsou <laughs> zaparkovány v některých našich členských státech, v těch bankách, a že tady to by byla ta možnost, jak financovat ty velké energetické prostředky. Já si myslím, že to je jistě pravda. Rád bych si přál, aby ten nástroj pro propojení Evropy a ty peněžní prostředky, které jsou pro něj alokovány, bude to asi více než 5 miliard aby to bylo správně využito. A měli bychom na tento nástroj pohlížet jakožto na mechanismus, který bude mít pákový efekt, který bude schopen pomocí pákového efektu peněžní prostředky, které poskytne mezinárodní soukromý sektor, jak si navýšit a zužitkovat. Já jsem poslouchal pečlivě, bedlivě všem komentářům Děkuji za všechny, všechny byly velice příznivé. Ehm, v rám v podstatě to byla tatáž linie. Já jsem zvědavý, jak budou probíhat další diskuze. A jsem si jist, že se nám podaří vše dobře dotáhnout do konce. Co se týče harmonogramu pro prozměňovací návrhy, je to 25. dubna. Děkuji. Dobře, děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji vám i ostatním za příspěvky. Mm, ano, deadline pro pozměňovací návrhy 25. duben. My 29. Eh, května bychom měli přijmout stanovisko, což znamená, že 30. Eh, května se to dostane do výboru pro průmysl a je to velice napjatý termín, tak já doufám, že proběhne určitá koordinace i se spravodajem a stínovými spravodaji a se spravodajem se výboru pro průmysl. Mm, určitě se to tak zhostí náš zpravodaj, protože chceme spolupracovat s výborem pro průmysl tak, aby výbor pro průmysl akceptoval některé naše e, aspekty a jak jsem řekl, my se v nich zaměříme především na spotřebitele. Dobře, tak děkuji, děkuji a nyní Eh, další bod programu, což eh, je v podstatě eh, nová zpráva z vlastní iniciativy. To je nový postup tedy. Zde vítám kolegu De Jonga. Týká se to ochrany podniků proti těm různým zavádějícím nekalým praktikám podniků. Zde i máme k tomu sdělení komise z minulého roku. Já vím, že kolega De Jong určitě eh, také se tím zabýval. To je velice důležité eh, sdělení o tom, jak funguje stávající legislativa o klamavé eh, reklamě, klamavých praktikách. Ještě bych velice rád se podíval, kdo tady je za stínové. Pan Šváb je stínovým zpravodajem paní Lange? Ne, vy hovoříte za pana Švába nebo... Aha, takže za pana Švába, dobře. Paní Prendegast tady není. Je tady někdo za socialisty? Místo ní pan Rošfor. Tady není, takže pan Bínen je tady. Dobře, takže vidíte, drží reputaci, jak se angažuje a určitě stejně s vámi budeme spolupracovat, Denisy. Ne, nejprve ale dám eh, slovo tedy, eh, aby eh, pan zpravodaj mohl přinést úvod. Děkuji, pane předsedo. Um. Děkuji, pane předsedo. Klamavá reklama je velkým problémem který je často podceňován. Pokud eh, se podíváte na čísla, tak například v Nizozemsku máme headdesk pro eh, tyto klamavé marketingové praktiky a v roce 2008 jsme měli asi 3 tisíce žalob od podniků, v roce 2011 to bylo 11 tisíc žalob a v roce 2012 to bylo 26 tisíc pouze v Nizozemsku. A tento rok 31.12. jsme již obdrželi 8 tisíc žalob, takže ty žaloby explodují. Jsou to žaloby zejména malých podniků. Máme tam celou řadu případů, kdy dochází k podvodům. V této obtížné době Například eh, dochází k tomu, že někdo podniky dochází, získávají telefonáty a tam se říká, že pokud chtějí e, ukončit nějakou smlouvu, že je třeba poslat fax a pak se zjišťuje, že ti lidé odeslali fax a místo toho, aby smlouvu e, ukončili, tak dokonce ji prodloužili a zavázali se platit vysoké částky po dobu mnoha let. Ne vždy jsou to vysoké částky, někdy jsou to nižší částky, ale e, pokud se všechno sečte, tak je to například pouze v Nizozemsku za jeden rok 400 milion eur, které se právě takto ztrácí v důsledku klamavých marketingových praktik. Pokud bychom to eh, celé přepočítali na celý evropský vnitřní trh, tak eh, tady skutečně díky podvodům se ztrácí celé miliardy. Evropský parlament se touto problematikou zabývá již dlouho. Na, přijal k této věci již dva návrhy usnesení, bylo to v roce 2008 a potom v tomto funkčním období to bylo usnesení Buzutil, které bylo přijato v roce 2011. Parlament jasně říká, že se chce věnovat tomuto problému, ale že konkrétně se toho příliš mnoho neděje. V roce 2011 jsem společně s Otmarem Karasem, předsedou mezi skupiny, eh, odeslal dopis různým komisařům, kde Navrhujeme různá opatření. Jsme rádi, že komise minulý rok eh, představila sdělení k této problematice, ve kterém převzala některá z našich opatření. Myslím si ovšem by bylo hodné, kdybychom pomocí zprávy z vlastního podnětu zašli v této věci ještě trochu dál. U komise mi chybí zejména prevenční politika, například nějaká hotline, telefonní číslo pro podniky, tak jak to máme v Nizozemsku. kde by bylo možné se seznámit s konkrétním způsobem a s konkrétní podobou takovýchto praktik. Já jsem se doslechla zejména od malých podniků, že je to často velice emoční záležitost, protože se to týká takzvaně cti podnikatele. Ne, podnikatelé nechtějí, aby eh, na ně někdo mohl ukázat prstem, že se stali obětí takovéhoto podvodu. Oni se stydí nechtějí, aby to bylo zveřejněno. A proto tady podnikatelé jsou velice zdrženliví mm, při svých eh, žalobách. Pokud bychom zřítili takovéto místo, jednotné místo, kde bychom podnikatelům řekli, že nejsou samotní, že je celá řada podobných obětí, tak bychom eh, pomohli takto podnikatelům a zároveň by to mělo prevenční působení. Například bychom mohli na evropské úrovni zřídit databázi, která by v sobě obsahovala nejčastější klamavé marketingové praktiky, tak aby podnikatelé mohli tyto praktiky lépe srovnávat. Například pokud dostanu nějakou fakturu, které eh, nedůvěřuji, mohu konzultovat takovouto databázi a podívat se na to, zda je problematická či ne. V nízozemsku toto funguje velice dobře, my podniká, pomáháme podnikatelům právě v té fázi dříve, než zaplatí, dříve, než by sedli na lep nějakému podvodníkovi. Jistě jde také o to, abychom učinili více než to, co uh, říká komise ve svém sdělení. V členských státech Policie není ochotná například podpořit podnik, který říká, že má problém s jiným podnikem. Pokud se takovýto podnikatel obrátí na policii, tak policie to v podstatě nevnímá jakožto trestní čin, nemá pocit, že se to musí prioritně věnovat. A my skutečně potřebujeme směrnice, které poskytnou jasné pokyny, orientace, tak, abychom jasně ukázali, stanovili, jak k takovémuto problému přistupovat aby to bylo jednotné v celé Evropě a aby takovéto pokyny měla k dispozici například i policie, eh, brala je vážně a aby také docházelo k výměně informací. Ale takovéto pokyny pro konkrétní jednání a postupy ještě nemáme. Rovněž je nutné podívat se ještě jednou na úlohu Europolu v této věci. V textu komise to obsaženo není. A já se ptám, mohl by v této věci něco dělat Europol? Vždyť se jedná o organizovanou kriminalitu. Je to široce rozšířené, ale Europol říká, že v této věci nemůže mnoho činit, protože členské státy to nevidí jako prioritu. A zde je třeba něco změnit. Pak je zde otázka těch prostředníků. Pokud někdo zašle fakturu, tak to jde poštou a poštovní služby momentálně v této věci žádnou roli nehrají. Mám ti na mysli takové ty dopisy či maily, podvodné, masové, to je také určitý typ eh, podvodu marketingového. Platí to tedy pro oblast internetu, týká se to mnoha podniků, které takto se snaží provádět podvody, je to takový jednotný vzor. Samozřejmě, že do toho jsou zapojeny i banky a je tady důležité, aby již v rámci bank eh, byla prováděna kontrola. Praxe tedy jasně ukazuje, kde problémy jsou Myslím si, že již existují sítě, které bychom mohli dobře využít, například ECC. Je třeba se tomu věnovat. Já e, si to prostuduji v příštích týdnech a zapracuji to do zprávy. Myslím si, že pokud si přejeme mít v Evropě skutečně efektivní opatření, tak ne, si dáme, musíme dát pozor, aby ten problém nám neodešel do jiné země. To jsme viděli například například do Austrálie. Ale mnoho dalších zemí by bylo jistě rádo, kdyby mohlo mít užitek z našich postupů. A tady je důležité, abychom měli mezinárodní spolupráci. Již nyní existuje neformální síť odpovědejících organizací, komise to ovšem nezmiňuje já si myslím, že tady je důležité, abychom eh, nepohlíželi pouze tunelově na Evropskou unii, ale podívat se i ven, jak to dělají v zahraničí. Měli bychom se podívat eh, na směrnici z roku 2006 a přesně tedy si říci, kde je třeba ji rozšířit. Komise sama zjišťuje, že některé státy toto provádí dobře, některé ne. Ale komise neanalyzuje, proč některé členské státy toto neprovádí a jak by bylo možné situaci změnit. Kdybychom měli odpovědející informace k této věci, tak bychom měli lepší představu o právním rámci, který by toto mohl vyřešit. Děkuji. Well, I think we've got a lot of, um... Dobře, já myslím, že tady bude určitě hodně věcí, o kterých budeme diskutovat a uh, očeká, budeme v očekávání. A dobře, nyní stínový paní Colin Lange jako první. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla omluvit pana Švába, bohužel musel naši schůzi opustit. Nejdříve bych chtěla říci, že pan Šváb vítá sdělení komise, které se týká ochrany podniků před klamavými marketingovými praktikami a revize směrnice o klamavé a srovnávací reklamě. Na základě současného přístupu minimální harmonizace, který je ve směrnici, v členských státech máme obrovské rozdíly v oblasti provádění předpisů, například co se týče úrovně ochrany či možností e, prosazování tohoto pomocí úřadu. E, často zde máme přeshraniční konstelace a silný nárůst e, přeshraničního obchodu v rámci vnitřního trhu. Z tohoto důvodu máme další roztříštěnost trhu a pro podniky je to velký problém a velká překážka. V tomto kontextu záměr komise, abychom změnili směrnici o klamové a srovnávací reklamě, velmi dobrý a vítáme ho. Pro pana Šláva jsou důležité zejména tyto body. Za prvé, legislativní návrh by měl, stejně tak jako směrnice o klamavé reklamě či nová směrnice o právě spotřebitele se zakládat na zásadě plné harmonizace. Měl by být konzistentní se stávající směrněmi a rovněž se probíhajícími legislativními postupy a procesy. Pouze tak zabráníme tomu, abychom měli rozšířenost práva, abychom měli legislativu na vnitřní trhu, která se překrývá. Dále důležité je, abychom podpořili zavedení seznamu těch nejhorších klamavých praktik. Takovýto seznam musí být ale konečný a musí být konzistentní a v, musí být v souladu směr tím seznamem, který se týká nekalých obchodních praktik. Tady je důležité, aby komise prováděla kontrolu provádění tohoto seznamu, to pomocí veškerých možných prostředků, které má. Doposud v rámci nekalých obchodních praktik této směrnice to tam bohužel nebylo vždy. Třetí poznámka, co se týká srovnávací reklamy. Zde ta kodifikace, která e, se připravuje, je něco, co vítáme. Zejména to, kdy například nějaký obchodník smí eh, přistoupit ke srovnávací reklamě, například eh, srovnávání cen či srovnávání eh, vlastní značky a jiné značky. Co se týče těch nových postupů, která chce komise zavést pro prosazování předpisů, to je třeba dbát na to, abychom tam neměli příliš dlouhé procesy a příliš byrokracie. Dosavadní systémy byly často velice nákladné a neefektivní. Zatěžovalo to daňového poplatníka, protože to se zakládalo pouze na tom, že vše prosazovaly úřady. Pan Šváb děkuje za vše, těší se na další konstruktivní spolupráci s vámi, s panem De Jongem a dalšími stínovými zpravodaji a já děkuji mnohokrát za možnost vystoupit. Děkuji. Kdo? Pan Penders hovoří za pana Rošfora, je to tak? Pan Bělan je tady také, takže a paní Stíler, nevím, stále. Vy budete hovořit za paní Pentekárs, nebo kdo tedy chce teď přispět? Tak pan Bělan jako první, než se rozhodnete. Tak, to je náš oficiální stínový za EKR. Tak prosím, pane Bělane. No, poglądów na ten temat, e, ale chciałbym začít. Děkuji, pane předsedo. To je v podstatě první výměna názorů na toto téma a e, jsem velice rád, že jak to vypadá, se mm, práce urychlily a já bych se zaměřil na tu nejznámější praktiku. E, e, to jsou ty mm, e, registry, kde ty ztráty jsou obrovské, kdy firmy v podstatě potom, když se dostanou do takové registry, tak přijdou a jsou tam tedy mm, uvedeny omylem nebo umyslně špatně, tak eh, to vede k velkým ztrátám. Nesmíme zapomínat na to, že existuje digitální interní trh a kde dochází ke zneužívání eh, i na tedy internetu hodně k takovým těm nekalým marketingovým praktikám, ty rostou a potom přeshraniční dimenze. Zde mám na mysli naši e, spolupráci mezi členskými státy, což je klíčové právě pro boj proti těmto nekalým klamavým praktikám a e, je třeba i e, chránit naše spotřebitele před takovými praktikami, které pochází z třetích zemí. Teď ještě užší spolupráce, užší spolupráce mezi členskými státy a využívání systému IMI. Jakožto bývalý zpravodaj, tak já zcela tuto myšlenku podporuji. Máme různé právní systémy, řády v členských státech. a i musíme podporovat eh, tedy ty eh, eh, čestné subjekty, především ty malé, střední podniky, musí mít možnost tedy rychlého přístupu k justici, protože někdy to pro ně znamená obrovské náklady, když třeba na internetu se objeví určitá varování, určitá sdělení, Já proto zcela podporuji novelu směrnice a těším se na spolupráci se spravodajem. Good, thank you very much. Dobře, děkuji, takže teď si vyslechneme ještě další. A mm, paní Staler, pan Menders, ještě někdo? Tak jako první paní Staler. Takže možná ještě než tak učiníte, tak chci přivítat komisi. Pan Dony je tady, ano, z DG Justice je tady. Vy máte na starosti tedy mm, marketing, trh, eh, a takže se také těšíme na vaše poznámky. Paní Stáler jako první. Thank you, eh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si říkala, že bych také měla. Samozřejmě chci poděkovat zpravodaji. Je to velice důležité téma. A to proto, že pro řadu z nás, nebo řada z nás vidí, že naši voliči naše, našich voličů se dotkla ta otázka City Guides. A před 11 dny mi Jamie Glacken, jeden z mých voličů, říkal, že ta společnost se přeměnila a ty dopisy, které teď posílají, se nedají odlišit od dopisů, které posílá skutečná firma. Oni se vydávají za jakousi agenturu pro DPH. Vidíme, že se to děje a musíme se zamyslet nad tím, co s tím udělat, protože pokud to jde, tak bychom něco udělat měli. Lidé, kteří dostávají ten dopis, mají pocit, že je dopis pravý a mají strach z, z toho, že se dostanou k soudu. Protože ti podvodníci jsou opravdu nehorázní. Musíme něco udělat, můžeme něco udělat, Toto je dobrý příklad toho, kdy se z jedné organizace stane organizace jiná, těží z podniků a to je opravdu nehorázné. A to určitě nebude jenom u nás, to bude i v jiných zemích. Takže pokud můžeme voličům nějak pomoct, jako je voličům jako je Jamie Clarken, kteří o té situaci vědí, tak něco udělat musíme ale jemu už se to něco takového stalo, takže si je vědom toho, že se to může stát, ale jiní lidé o tom nevědí. A tyto podvodné společnosti se snaží vytáhnout z lidí peníze z podvodných důvodů, takže já si myslím, že něco takového je důležité, musíme to sledovat a musíme také našim voličům říkat, jak to vlastně je. Mnohokrát děkuji. Pan Manders? Děkuji, pane předsedo. Pan Rošfor je někde jinde. Má, myslím, že pan De Jong nastínil důležité věci. Já si myslím, že by bylo opravdu dobré, kdyby právní služba prověřila právní základ této směrnice, abychom ho posílili ale je to důležité, protože máme digitální jednotný trh a je opravdu důležité, abychom měli naprosto harmonizovanou evropskou legislativu. Za druhé, pokud bude legislativa harmonizována v celé Evropě, bude snadné bojovat s takovými podvodnými postupy. Pokud to jednoznačně zakotvíme do legislativy, pak budou muset nejenom jednotlivé vlády prověřit, jaká je situace, ale také organizace spotřebitelů a lobbysté se tomu mohou věnovat také. Lidé, kteří posílali tyto podvodné dopisy, na ně se mohou zaměřit i organizace malých a středních podniků. Je to opravdu důležité, protože Víme, že můžeme dostat eh, třeba soudní obsílky nebo oznámení o tom, že když něco nezaplatíme, tak se ty poplatky navyšují a tak dále. A já myslím, že je důležité, aby lidé i pomocí nějakého pojištění bojovali proti takovým postupům. Samozřejmě nemohou sami podat žalobu, protože to stojí hodně peněz, ale já myslím, že je důležité, aby z toho místo nějakých správních přestupků byly trestné činy, abychom účinným způsobem mohli proti takovým podvodům bojovat. Děkuji. Dobře. Já myslím, že jsme slyšeli nejrůznější názory na věc a to, co říkal na závěr pan Menders, to, že se to dotýká i dalších otázek a toho, že lidé se snaží vynucovat platby i ve věci přeshraničních žalob. Já myslím, že tady ještě další řada právních otázek, které musíme zvážit v souvislosti s tím, že malé podniky opravdu nejsou schopné bránit se v jiné zemi, třeba v té zemi, ze které vzešly takovéto podvody. Já myslím, že zkušenosti s těmi rejstříky, s těmi adresáři a s celou řadou vlád byly takové třeba věnovala se tomu nizozemská vláda, španělská vláda, radí podnikům, aby neplatili a napsali dopis, kterým odmítají platbu. Nejsem si vědom toho, že někde se podařilo získat prostředky zpět. Ale já myslím, že to jsou docela komplexní právní otázky a musíme vyzvat naše kolegy z výboru pro právní záležitosti, aby to také vzali na vědomí. Zatím se nepřihlásil někdo s stanoviskem k vaší zprávě, možná protože jsme se do toho teprve pustili. Já vím, že jste také mluvil o vynucování, o účasti policie a Europolu. To je samozřejmě záležitost pro výbor pro eh, občanské svobody. Takže je možné, Denisy, že se budete muset obrátit i na další výbory a nějakým způsobem získat jejich zájem, abychom pomohli malým a středním podnikům v Evropě. Já myslím, že celkově máme dojem, že malé a střední podniky jsou skupinou našich voličů, která se často přehlíží ve veškeré této činnosti. Známe to třeba eh, z příkladu toho skandálu s těmi rejstříky, s těmi adresáři. A další oblast, na kterou bychom se zřejmě mohli podívat, a to tady nadnáším jako další záležitost, je to, že když jsme se zabývali univerzálními službami a právě uživatelů v telekomunikačním balíčku, dali jsme tam ustanovení, které členským státům umožňuje, aby regulační orgán v oblasti telekomunikací určitá ochranná opatření v oblasti telekomunikací uplatňoval i ve vztahu k malým a středním podnikům, pokud se tak rozhodnou. Já se nejsem vědom, možná, že bychom to měli ještě víc sledovat, ale nejsem si vědom toho, kolik orgánů tuto možnost využilo. Možná, že bychom mohli napsat paní Krůzové a zeptat se na to. Protože o to tento výbor žádal a vzhledem k tomu, že telekomunikace jsou další oblastí, kde se mohou malé a střední podniky stát obětí zavádějících postupů a cenových informací. Myslím, že je tady prostě celá řada otázek, které se nahromadily, ale v konečném důsledku jde hlavně o to, jak financovat další ochrana opatření pro malé a střední podniky v době, kdy máme samozřejmě omezené prostředky na pomoc spotřebitelům. K tomu se ještě vrátíme, až budeme mluvit o dohledu nad trhem. Víme, že členským státům se v některých případech nechce posílit investice v těchto oblastech. Ale to také podle mě budeme muset posoudit. Tolik tedy několik slov z mé strany. A teď eh, jsem rád, že mohu předat slovo komisi, abyste se mohli vyjádřit k tomu, co tady zaznělo, a potom se vrátíme ještě ke zpravodaji a ten nám řekne něco o časovém plánu. Mnohokrát děkuji za možnost vyjádřit se. Za prvé, komise se domnívá, že v Evropě skutečně máme problém klamavých způsobů reklamy. Stovky podniků se stávají obětmi. Rozšiřování masových eh, reklamních technik znamená, že jsou to velké počty a to působí velké škody jednotlivým podnikům. Odhadujeme, že je to tisíc až pět tisíc eur za rok. To je obrovská částka pro malý a střední podnik. Tento parlament také zdokumentoval 13 000 stížností. V roce 2000 byla studie a následovalo usnesení. Na straně komise v roce 2011 jsme zveřejnili veřejnou konzultaci a v této veřejné konzultaci 81 respondentů považovalo tento problém za závažný a 79 žádalo o posílení ochrany malých podniků. A proto na základě našeho závazku v oblasti spravedlnosti eh, soudíme, že tato politika může také přispět k hospodářskému růstu a měla by poskytnout spotřebitelům ochranu. Ve sdělení, které jsme předložili, připouštíme, že dnes, je jediná evropská legislativa, která konkrétně chrání podniky před klamavými reklamními praktikami, je směrnice o klamavé a zavádějící reklamě. To je horizontální nástroj, který zajišťuje minimální úroveň ochrany. Ale otevřeně říkáme, že jsme si vědomi omezení této směrnice. Na jedné straně některá ta pravidla nejsou jasná, a na druhou stranu implementace na přeshraniční úrovni ukázala různé mezery. Nemáme například právní základ, aby členské státy mohly spolupracovat na přeshraniční úrovni. A také chybí konvergence modelů pro uplatňování práva členských státech. A proto jsme v listopadu loňského roku zveřejnili sdělení, které se snaží tento problém řešit a v tomto sdělení jsou dvě hlavní priority. Za prvé, rádi bychom se zabývali výkonem, uplatňováním práva. Myslíme si, že toto představuje zvlášť velký problém, aby se zajistilo, že pravidla se budou účinným způsobem uplatňovat a pachatelé se nemohli schovávat za hranicemi. Chceme dát členským státům a jejich orgánům strukturovanější rámec a právní základ pro spolupráci a také pravomoci aby mohli zabránit zavádějícím postupům. A za druhé, chceme se ještě podívat na obsahovou stránku legislativy. Myslíme si, že aby bylo možné posílit právní jistotu, chceme, aby ta pravidla byla jasnější a chceme také zaplnit mezery. Možná také tak, že na základě nějaké černé listiny zakážeme určité velice dobře definované zavádějící praktiky. A v neposlední řadě se zabýváme sankcemi, aby byly účinné, poměrné a odrazující. To je tedy ten rámec s těmi dvěma prioritami. Nicméně já také vítám připomínky zpravodaje. Rozhodně se zabýváme i preventivní stránkou věci. A jsme například v kontaktu s Nizozemským centrem pro prevenci podvodů. Zvažujeme, jak to udělat, ale současně, myslím, vidíme, že nejúspěšnější preventivní opatření přijímají samotné podnikatelské organizace. Myslíme si, že ty subjekty, které mají nejblíž k malým a středním podnikům, mají ty nejlepší nástroje, mají nejlepší předpoklady pro to, aby zpracovali takovéto preventivní, takováto preventivní opatření, třeba ty horké linky. Také se věnujeme mezinárodní spolupráci, dále pracujeme na této politice. Můžeme například oznámit, že i Federální obchodní komise s tím něco dělá, takže hledáme různé způsoby spolupráce s USA, Japonskem a Austrálií například. Pokud jde o spolupráci s Europolem, tak jsme se v minulosti také zabývali trestní stránkou této věci a myslíme si, že marketingové předpisy by měly doplňovat předpisy trestně právní oblasti a možná, že i Europol by nám mohl pomoct. A co se týče vztahu ke směrnici o nekalých obchodních praktikách, Tady bych rád upozornil na to, že komise právě zveřejnila sdělení a zprávu o nekalých obchodních praktikách a tady vysvětlujeme, jak my rozumíme implementaci této směrnice. Myslíme si, že ta stávající pravidla jsou účinná, ale je tady také problém výkonu, uplatňování práva a také problém s úlohou komise – tomto smyslu. A chceme posílit výkon a zefektivnit spolupráci s členskými státy. A poslední věc. Já rozhodně vítám připomínky, které se týkají digitálního trhu. My si myslíme, že pokud budeme mít pravidla pro nekalé praktiky ve vztazích mezi podniky, měli bychom se zabývat i marketingem, a pravidla, která připravíme, by měla být vhodná i do budoucna. Také se domníváme, že tady problém se zdrojí na úrovni členských států a proto při přípravě těch výkonných opatření chceme spolupracovat v oblasti výkonu a chceme, aby ten systém byl co nejodlehčenější, ale také co nejúčinnější. Nechceme, aby to byla příliš velká administrativní zátěž těch členských státech, ve kterých je málo zdrojů. Děkuji. Dobře. Děkuji. To bylo velice vyčerpávající. Vysvětlili jste také váš postoj k celé řadě věcí. Já nevím, já myslím, že jste to neříkal, ale komise, pokud si vzpomínám, v pracovním programu slíbila, a také v tom sdělení, že do konce roku 2013 předloží legislativní návrhy. To máte pořád ještě v úmyslu? Ano, máme to v úmyslu. V současné chvíli provádíme posouzení dopadů a pokud se nám potvrdí, že potřebujeme nějaký legislativní krok, stále máme v úmyslu předložit ten návrh letos. Dobře, takže stanovisko pana De Jonga k tomu určitě přispěje, takže jinými slovy nestrácíme čas. Skutečně ano. Dobře, takže prosím, Denisy. Pane předsedo, já jsem slyšel odpověď na svoji otázku na nařízení, neboli otázku nařízení versus směrnice, protože jde o digitální trh. Můžete odpovědět panu Mendersovi, ten se na to vždycky ptá. Komise se k tomu vždycky musí. Můžete tu otázku, prosím vás, zopakovat? Ano, jistě. Právě jsem vysvětloval, že se to týká digitálního vnitřního trhu. A digitální trh nemá hranice. Takže bychom měli zavést maximální harmonizaci. A to prostřednictvím nařízení a ne směrnice. To znamená, že bychom měli změnit právní základ a zavést to jako nařízení. Na to se chci zeptat. Děkuji za otázku. Pokud jde o volbu nástroje, neboli směrnice, nebo nařízení, nesmíte zapomínat, že současně máme vysoce rozvinutý systém vnitrostátního práva, který pokrývá nejenom tuto oblast, ale i otázku nekalé hospodářské soutěže, to se dotýká celé řady postupů, které nespadají pod marketing. My bychom nechtěli do těchto systémů zasahovat. Ty systémy jsou komplexní a účinné. A proto si myslíme, že kroky v oblasti zavádějících reklamních postupů by měly doplňovat stávající pravidla. A proto si prozatím myslíme, že nejvhodnějším nástrojem by byla směrnice. Dobře, já nevím, jestli jste, pane Mender, se přesvědčil, ale já myslím, že máme pro tento postoj pochopení. A nyní Denis de Jong. Můžete nám to shrnout, uzavřít a také nám říct, jaký se navrhuje časový plán? Ano, děkuji, Malcolme. Také chci poděkovat všem, kdo se zapojili do debaty. Rozhodně mi pomohlo, když jsem slyšel ty další doplňující návrhy. Problém spočívá v tom, že ve zprávě z vlastního podnětu toho nemůžete uvádět moc, je to omezené. Chci také poděkovat komisi. Já jsem toho k těm konkrétním návrhům komise moc neříkal. My jsme prostě chtěli něco víc, než bylo ve sdělení. Samozřejmě to, co je ve sdělení, je velice užitečné a vysoce konstruktivní. Jedna věc k nákladům. Já mám tendenci škudlit co nejvíc Nejsem příznivcem velikánských projektů, ale musím říct, že v tomto konkrétním případě, pokud se máme zabývat účinností z hlediska vynaložených nákladů, a pokud každý rok jenom v Nizozemsku, v maličké zemi, přijdeme o 400 milionů eur, pak si myslím, že stojí za to vydat něco peněz na to, abychom ty ztráty získali zpátky. Ve stanoviscích jiných výborů jsem s překvapením viděl, že nám v podstatě dali zelenou, abychom něco takového udělali, třeba ve výboru Libe. Dobře, ale něco k tomu časovému plánu. Podle toho, co říká sekretariát, moje zpráva bude k dispozici druhý květnový týden pro překlad, bude předložena na konci května Takže pokud dostaneme nějaká stanoviska nebo nějaká doporučení z jiných výborů, bude to dosti nabitý časový plán. A na základě toho, o čem jsem mluvil se sekretariátem, bychom mohli hlasovat na druhé plenárce v říjnu. To by znamenalo, že kdyby komise ještě do konce roku předložila nějaký legislativní návrh, Neměli bychom se e, dohodnout později, protože jinak by to nemělo moc velký dopad. Takže stanoviska, doporučení od ostatních výborů, ale nesmíme to zpomalit. Dobře, já myslím, že to je rozumný časový plán, zvlášť vzhledem k tomu, že je možné, že do té doby budeme mít nějaký legislativní návrh, takže rozhodně bychom neměli otálet. A měli bychom se také podívat eh, na lhůtu pro pozměnice návrhy a posouzení návrhu 6. září. Nicméně děkujeme za to, že jste se do toho pustil. Já myslím, že toto bude další důležitý a řekl bych také inovativní projekt tohoto výboru a doufám, že to skutečně bude mít nějaký vliv. Dobře, takže půjdeme dál. Přejdeme na dvě věci, které spolu souvisejí které bychom měli také zhruba do hodiny uzavřít. Jedná se o zprostředkování pojištění, o tuto směrnici a stanovisko k této směrnici, které připravujeme pro výbor Ekon, kde je zpravodajem pan Langen. A naší zpravodajkou je paní Steiler, je tady pan Karas jako stínový zpravodaj za ALS. A myslím, že žádní další stínoví zpravodajové tady nejsou. Takže já vám dám za okamžik slovo a pak tady máme stanovisko ke klíčovým informačním dokumentům o investičních produktech. Pan Pancery tady není, takže pan Konferaty. Konferaty bude úřadujícím zpravodajem. Já vím, že paní Pitikanen musela ode, nebo odejít do výboru Ekon, ale myslím, že tady máme někoho za ní. Pan Buzoj tu není, nevím, kdo bude mluvit za liberály. Takže já bych tedy navrhoval, že to vezmeme postupně, protože máme tady i pozměňovací návrhy, takže nejprve paní Styler, pan Karas a pak případně něco ke kompromisu, a pak přejdeme na stanovisko pana Panzeryho. A já myslím, že tady máme také silný tým za komisi. Myslím, že tady pan, pan Hule, ano? Pan Hule odešel do důchodu. Odešel do důchodu, aha, tak eh, to jsme trošku zaspali. Takže kdo tady bude za komisi? Já jsem Steve Ryan a jsem zástupce vedoucího odboru pro pojištění. Steve Ryan, dobře. A vy budete mluvit k oběma věcem? Kdo, se, kdo bude tady na, na, na, za to pojištění? Já jsem eh, zástupce vedoucího jednotky pro hodnocení aktiv. Dobře. Takže začneme s prostředkováním pojištění a já dávám slovo paní Stylerové a pak panu Karasovi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také stínovým zpravodajům. My jsme se pokusili shodnout se na kompromisních návrzích. Chci poděkovat především panu Karasovi za to, že chodí na zasedání stínových zpravodajů. Já vím, že všichni toho máme hodně. Jen do záznamu. V současné chvíli jsme to ještě úplně neodsouhlasili jako kompromisy celkově, částečně proto, že někteří stínoví zpravodajové nebyli tak aktivní jako pan Karas, vzhledem k časovému tlaku, já vím, ale snad, protože máme čas do 25. dubna do hlasování, snad se dohodneme. A já vím, že některé ty kompromisy nejsou úplně jasné, ale já bych je tady prošla Zmíním ty, které považuji za nejdůležitější. Když se podíváte na kompromisní návrh číslo 1 o těch srovnávacích webových stránkách, já myslím, že to bylo velmi důležité. Máme tam nějaké upřesnění o těch informacích, o cenách, s tím, že tyto stránky mají být považovány za spotřebovatelské. Chtěli jsme tam ty srovnávací stránky, ale chtěli jsme zajistit, že komerční stránky tam budou potom kompromis číslo 2 o osobních doporučení, kompromis 3, definice osobního doporučení, kompromis 4, větší upřesnění, ujasnění těchto postupů samozřejmě. Měly by tam být nějaké věci, které se týkají těch balíčků, snažili jsme se o nějaký kompromis vázání a združování, když koupíte nějaký produkt a ten produkt je navázaný na nějaký další produkt. Šlo o to, z hlediska ochrany spotřebitelů, jakou volbu vůbec mají spotřebitelé. Samozřejmě jsme se to snažili nějak řešit, pokud je něco navázané na nějaký jiný balíček. Snažili jsme se zajistit, že v takových případech budou mít spotřebitelé možnost koupit si produkt, který si koupit chtějí. Řešíme tedy i konkurenci v této oblasti. Já myslím, že to je důležité z hlediska volby spotřebitele. Máme asi 16 kompromisů celkově a myslím, že sedmička je naprosto jasná. Jde o integraci těchto věcí. Osmička, článek sedm. Já myslím, že tady to není úplně jasné. U odstavce 1F. Pan Karas o tom jistě bude mluvit. Šlo o poplatky, o odměnu. My jsme tam dali odměnu. Snažili jsme se to znovu posoudit ale jednoznačně tam musí být žádost spotřebitele. A pokud je to citlivá věc, tak to nějak musíme řešit. A já vítám skutečnost, že to můžeme dnes dopoledne projednat, protože pokud to jasné není, tak to musíme upřesnit. Potom kompromis číslo 9. Na chviličku se u toho zastavíme i když já myslím, že to vypovídá samo za sebe, je tam ta změna slova provides a týká se to všech těch citlivých záležitostí, které se to týkají. Potom rychle dál, pokud se tím nezabýváte, tak vám to možná připadá zmatečné, ale jde pak ještě o účinná administrativní a organizační ujednání, to je dvanáctka a potom 14, 15 a 16. Já myslím, že to je všechno jasné. A pokud je o odměňování, snažili jsme se v článku 17 věci ujasnit, protože za prvé myslíme si, že odměňování za životní i neživotní pojištění by mělo být možné. Samozřejmě u životního pojištění máme osvědčené postupy. Týká se to delší doby. U neživotního pojištění jsme potřebovali nějaký kompromis. To je článek 17, to je tam ta žádost. Celkově jsme se tedy snažili o kompromisy, je to důležité těch nejkontroverznějších věcí, kterých se dotýká těch 16 kompromisů, jsme samozřejmě občas museli ustoupit, ale jde o to, abychom z našeho pohledu a z pohledu spotřebitelů co nejvíc posloužili spotřebitelům. Máme tady všechny ty skandály, věci, které se týkají nedůvěry spotřebitelů v pojištění. Já myslím, že to je všechno důležité. Ale e, ráda si vyslechnu názory pana Karase. A zvlášť pokud máme nějaký problém s odměňováním, tak to musíme řešit. Děkuji. Já vám mnohokrát děkuji. Pan Karas. Pane předsedo, paní zpravodajko, milé kolegyně, milí kolegové. zaprvé chtěl bych poděkovat za vynikající spolupráci, za ochotu víc sobě vstříc a navzájem si naslouchat. A to se týká jak paní zpravodajky, tak dalších stínových zpravodajů a hlavně jejich pracovníků. Skutečně děkuji mnohokrát. Dále máme zde dlouhou krizi, chceme z ní vyjít posíleně a proto je nezbytně nutné, abychom obnovili důvěru spotřebitele a fungování finančních a pojišťovacích trhů. Toto je jeden z našich cílů. Tady máme tedy revici směrnice o zpřesilkování pojištění, které má právě tomuto cíli posloužit. Hovořilo se tady o kompromisech, které již existují a které jsme vypracovali společně a tady jde nyní o to, abychom je dotáhli do konce. Rád bych objasnil několik bodů, nebudu odkazovat na konkrétní články. Říkáme ano k komerčním webovým stránkám, kde budou srovnávat ceny, které e, samozřejmě slouží i distribuci pojištění, ty by měly mít v oblasti působnosti směrnice. Další věc, a týká se to ochranných svazů spotřebitelů, e, které tedy budou muset mít možnost srovnávat produkty. Dále jsme posílili definici združených obchodů. Tady je důležité, že zde máme združené obchody a vázané obchody. To jsou ty obchody, kde máme tedy doplňkovou službu, která se pojí s pojistnou službou. Dále alternativní řešení spojů mezi pojišťovnami a spotřebiteli. Tyto by měly být podle eh, odpovídající směrnice odhlasovány, které jsme odhlasovali březnu na plénu. Tímto tedy přizpůsobujeme ke stávající legislativě a zároveň chceme, abychom tady neměli dvojí práci a navýšené administrativní nároky. Dále praxe v oblasti odměňování. Spravodajka o tom hovořila. Tady požadujeme, aby jsme měli zveřejňování odměňování pouze na vyžádání. Dále delegované akty zde, v takovéto oblasti, co se týká stanovení kritéria pro odměnování a zveřejňování v této oblasti delegované akci mít nechceme, protože to jsou fundamentální aspekty práva. Nejspornější část je samozřejmě část, která se týká provizí. Poukazuji na to, že výbor jury se vyslovil proto, Návrh Evropské komise, tam máme částečný zákaz provizí při nezávislém poradenství. Oni toto chtějí vyškrtnout. To z obsahového hlediska odpovídá mým představám. Hlasování na výboru Jury ukázalo, že současný návrh IMD2 jde příliš daleko. Tady máme zákaz přijímání provizí či dalších eh, ekonomických eh, prospěchů pomocí nezávislých zprostředkovatelů pojišťoven, že toto vytváří nerovné konkurenční podmínky a nepřispívá to ke transparentnosti a ke spravedlivému vztahu mezi cenou a e, tím, co je za ní poskytnuto. Takovýto způsob zprostředkování pojištění by potom bylo ohroženo tam, kde není běžné platit poplatek za poradenství. Měli bychom podpořit návrh výboru Jury. To je můj názor. Když to schrnu, rád bych řekl, že návrhy, které byly vypracovány na základě širokého koncenzu, bychom měli přijmout. Měli bychom podpořit výbor Jury. Děkuji všem, a doufám, že se nám podaří celou věc dotáhnout do konce, tak, aby měla širokou podporu členů. Děkuji. Ještě někdo z kolegů? Pan Hacimakakis. Děkuji paní zpravodajce a také panu stínovému zpravodaji Karafovi, který je velice povolaný pro tuto úlohu, protože sedí ve výboru Ekon, zná MIFID velice dobře a zná také propojení mezi MIFIDem a tím textem, kterým se ní zabýváme. Několik krátkých poznámek z mé strany nejdříve ty kompromisy, které se týkají svobody usazování a registrace zprostředkovatelů což v podstatě už máme pod IMD1, což je jakýsi což je ta předchozí legislativa. Já toto takto plně podporuji. Co se týče řešení sporů v rámci eh, hromadných žalob, tady jsem skeptický. Jak fit? tak eh, Všeobecná směrnice o řešení konfliktů se týkají řešení konfliktů u spotřebitelů. A tady je třeba, abychom text přizpůsobili. Plně souhlasím s panem Karasem. Co se týče transakcí podniků a spotřebitelů, Eh, klient může být jak obchodník, tak spotřebitel. A proto bych byl proto, abychom i zde se drželi MIFIDu a Všeobecné směrnice o řešení sporu a abychom se skutečně soustředili na spotřebitele. Dále, informace poskytované spotřebiteli. Tady si myslím, že spotřebitel, tedy zákazník na základě konkrétního dotazu by měl být informován o tom, jak tedy bude vypadat provize pro zprostředkovatele. Vypadá to komplikovaně, ale více transparentnosti skodit nemůže. A tady jsem dále bych chtěl spochybnit vyškrtnutí článku 1.1a. Tam se eh, to týká životního pojištění a informací, které je možné si vyžádat. Tady bychom to měli přizpůsobit tak, aby tam bylo jenom několik malých poznámek. Děkuji za vaši pozornost. Thank you. Uh, Mrs. Reutová. Děkuji, paní Reutová. Velmi oceňuji práci, kterou zpravodajové odvádějí tady na této věci ale já bych chtěla tady upozornit na problém, který se nám vrací jako bumerang. Eh, kolega eh, hovořící německy eh, tady definoval, že samozřejmě spotřebitel může být také klientem. A to právě platí v zemích, jako je Německo, kde pod spotřebitelské právo je zahrnut i malý a střední podnikatel. Zatímco v jiných zemích je to pouze na rozhodnutí národní legislativy, jestli tam patří nebo nepatří, tak například v České republice bohužel se to do dneška nepodařilo prolobovat a prosadit. A že pokud nesjednotíme tu definici, co patří, kdo které subjekty patří pod spotřebitelské právo tak se vlastně nebudeme schopni na, na, tom, na těch dalších opatřeních dobře domluvit já bych tady chtěla požádat kolegy eh, o vstřícnost je to jak červená nit která se tady táhne osm let co tady jsem eh, touto problematikou eh, zvažme prosím vás pěkně zahrnutí jednotné definice které subjekty patří pod spotřebitelské právo. já navrhuji aby tam patřili samozřejmě i malí a střední podnikatelé a to právě proto že stejně jako spotřebitelé tahají za ten kratší konec provazu ve sporech s e, tedy obchodníky kteří jsou obdařeni e, právníky a oni vlastně e, jaksi ty noty rozdávají. děkuji za pozornost. Good. Well, thank you for those uh, points. Uh, ano, děkuji za ty podrobnosti. Ještě něco z mé strany, konkrétní připomínka, já vím, že v kompromisních pozměňovacích návrzích paní Stálerové v té dvojce třeba mluví o osobním doporučení pro zákazníka, ale pak máme ještě samostatnou definici eh, k tomu těm osobním doporučením a zdá se, že ty věci se trošku překrývají, je to zmatené, takže mě by zajímalo, co přesně měla na mysli, pokud je o tu definici. Protože ta rada, to poradenství, to je ústřední otázka pro všechno, co děláme pro spotřebitele ve finančních službách. S tím, že je důležité řádně poradit, podávat řádná doporučení a jde o to, aby to bylo nestranné. A je také třeba zjistit, jaká je situace toho konkrétního spotřebitele. Mně tedy nebylo úplně jasné, jak to s těmi definicemi je, jestli se vzájemně doplňují nebo nahrazují a podobně, ale možná k tomu se ještě vrátíme později. Takže pokud s tím budete souhlasit, paní Stylerová, já dám slovo panu Ryanovi, aby nám k tomu něco řekl a potom to shrnuté vy a uzavřete nám to, tuto diskuzi. Takže pan Ryan. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěl zdůraznit hned na začátek, že je to součást balíčku opatření, která se netýká jenom tomu návrhu PRIPS, ale i, týká se to i MIFIDu. To je klíčový prvek z celého balíčku. A v určité míře potřebujeme paralely, například proto o čem rozhodneme u IMD 1 a u MIFIDu. Samozřejmě je to návrh, eh, jehož základním cílem je ochrana spotřebitela a vyšší důvěra členských států. Některé pozměňovací návrhy se spíš zabývají ochranou, některé omezením zátěže pro podniky, zvlášť malé a střední podniky. Asi vás nepřekvapí, že komise se spíše přiklání k ochraně spotřebitele, protože když jsme předložili náš návrh, měli jsme také velice důkladné posouzení dopadů, které vyhodnotilo velmi důkladně dopad na malé a střední podniky, takže se domníváme, že návrh komise je vyvážený z hlediska ochrany spotřebitele, zvýšené ochrany spotřebitele a zátěže pro malé a střední podniky, tak jak to máme v tom posouzení dopadů. A ještě ke konkrétním věcem. Klíčový aspekt návrhu komise je především rozšíření pole působnosti v porovnání s tím, co teď máme v MID, nebo IMD, abychom tam měli všechny způsoby prodeje pojištění a také vedlejší poskytovatele pojištění, jako jsou třeba cestovní kanceláře a půjčovny automobilů. Další zásadní prvek návrhu komise je podle nás naprostá transparentnost ve vztahu k odměňování a provizím. Bez těchto dvou prvků bychom museli spochybnit přidanou hodnotu tohoto návrhu. A pokud jde transparentnost odměňování, Myslíme si, že po odpovídajícím přechodném období pro neživotní pojištění bychom na konci toho období měli mít úplnou transparentnost z pohledu odměňování, aniž by spotřebitel musel o něco žádat. Já myslím, že to je nutné, abychom zajistili rovné podmínky pro jednotlivé způsoby prodeje a také možnost spotřebitele zajistit si odpovídající hodnotu od příslušného prodejce. Spotřebitel musí mít možnost zjistit, jaká je celková cena za produkt, jaké jsou náklady a jaká je také zisková marže v tom produktu. To je tedy jádrem návrhu komise. A když to z toho vypadne, když to omezíme oslabíme jádro tohoto návrhu. Pokud jde o nezávislé prodejce pojištění a návrh komise v tomto případě, podle nás je to otázka definice slova nezávislý. Co znamená slovo nezávislý? Podle nás zprostředkovatel nebo prodejce pojištění, který dostává provizi, ze semantického hlediska prostě nespadá pod definici nezávislého. Je to semantická otázka. Pokud jde o odbornou kvalifikaci zprostředkovatelů pojištění, to je jeden z příkladů, kde je tady tendence odebrat komisi pravomoc přijímat akt přenesené pravomoci. Aniž bych poukazoval na výhody či nevýhody, řekl bych, že je to spíš horizontální otázka ve všech těch případech, kde jsou pozměňovací návrhy, kde se navrhuje odebrat komisi právo přijímat eh, akty přenesené pravomoci, Samozřejmě logicky z toho vyplývá, že podrobné návrhy, které by v takovém aktu měly být, se musí současně předložit v rámci toho návrhu na první úrovni, protože v těch případech, kdy komise navrhovala, že by měl být eh, akt přenesené pravomoci, protože potřebujeme podrobnější ustanovení bez ohledu na to, který legislativní orgán to ustanovení zavede. Je to nutné, potřebujeme ho. Definice správné odborné kvalifikace pro přeshraniční činnost eh, zprostředkovatelů pojištění je jedním z příkladů. Takže pokud se to musí přesunout do textu, tak budeme potřebovat podrobné ustanovení o tom, jaká bude přijatelná kvalifikace. A pak jsou tady ještě další prvky, například eh, to vázání a združování. Tam by bylo vhodné, aby se zajistily rovné podmínky na celém trhu, tam by bylo vhodné zavést paralelu s návrhem MIFID. Takže já myslím, že bychom měli pozorně sledovat, co se děje s MIFIDem. Ale abych to shrnul, je to návrh, který vychází z záměru zvýšit ochranu spotřebitele. Podle nás ten návrh komise nepředstavuje nepoměrnou zátěž pro malé a střední podniky a úplné pokrytí všech e, způsobů prodeje pojištění a naprostá transparentnost odměňování bez e, požadavku, aby spotřebovatel o něco žádal. To podle komise musí být jádrem tohoto návrhu. Děkuji. Děkuji, děkuji za velice komplexní odpověď. A ještě dáme slovo paní Steller, aby schrnula a případně zareagovala na to, co bylo řečeno a potom, jaké nás čekají kroky, to znamená termín ještě závěrem. Tak paní Steller, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat komisi a stínovým. Domnívám se, že všichni souhlasíme s tím, že chceme, aby se zlepšila ochrana spotřebitele v této oblasti. Souhlasím s tím, co řekla komise i další o tom, že chceme, aby to bylo v souladu s návrhem MIFID eh, a pan Haber eh, také zmínil to poradenství a čemu se tam chceme vyhnout. E, to znamená, aby skutečně to bylo poradenství na míru spotřebitele, klienta. Je třeba to správně nastavit, aby to nebylo pouhé vysvětlení nebo popis produktu. A takže jde o to, aby to poradenství vždycky bylo jasné pro spotřebitele. až budeme předkládat eh, eh, naše eh, představy o ochraně spotřebitel, tak třeba si uvědomit, že často se to liší od toho, co si přeje výbor Ekon. My chceme, abychom posilovali a ne snižovali ochranu spotřebitele. Máme zde balíček kompromisů a, jak jsem řekla, ještě úplně to není zcela zpracováno, takže já bych chtěla, abychom se ještě jednou sešli se stínovými, ještě před hlasováním, což má eh, být 28. dubna. A eh, možná příští týden ve Štrasburku by se mohli sejít stínoví zpravodajové, to by, pokud je to vhodné, pokud to ale nepůjde, tak 23. navrhuji, ano, 23. dubna tedy dva dny před hlasováním a doufám, že do 23. se dohodneme na kompromisech a pokud se nesejdeme ve Štrasburku, tak by bylo velice užitečné, aspoň kdyby na poslední chvíli se Stínoví mohli sejít. Chci poděkovat všem za pomoc a ono to není snadné, protože to téma je komplikované složité a navíc je to provázáno na jiné směrnice. Všechno musí být tedy v souladu. Vítám tedy jakékoliv představy a myšlenky kolegů. Ještě máme čas a také i uvítám i e, především e, návrhy na to, jak věci ještě lépe vyjasnit. Vím, že nemáme moc času, máme 16 kompromisů na kterých jsme se dohodli a to nám určitě eh, pomůže při hlasování 25. dubna. Dobře, děkuji. Ano, takže mm, takže samozřejmě je velice dobré, aby diskuze ještě proběhla předem, aby lidé věděli, o co jde v těch kompromisech. A to je vždycky lepší dříve než později, eh, mm, pokud bude dispozici pan Karas, klíčová osoba zde Dobře, takže, takže já lituji, že tady zrovna politické frakce nejsou zastoupené, jak by měly. A nyní poslední program dnes, poslední bod programu dnes dopoledne. To jsou klíčové informační dokumenty, to je také součást celého toho balíčku na ochranu spotřebitele. Pán Koferaty mm, zastupuje zde, opět tedy zastupuje pana Panceryho a paní Langen, paní Pietikénen a nevím, stali pan Hacimakakis mm, eh, bude hovořit sám za sebe, pan Hendl je tu za GUE, pokud se nemýlím, takže nejprve, takže bych chtěl i potom požádat stínové zpravodaje, ale nejprve pan Koferaty, který nám představí balíček kompromisních návrhů pana Panceryho a potom pan Linde také si vezme slova a poté půl jedné uzavřeme. Takže pan Koferaty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já musím omluvit nepřítomnost kolegy Antonia Panceriho, poněvadž on z titulu své funkce předseda, předsedy delegace s členy Magrebu má e, jiné e, zástoje. A on že mi řekl, abych poděkoval všem stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci a to dělám s velkým potěšením. Od poslední schůze, mm, která se konala se stídovými zpravodaji, tak mm, zešly určité připomínky k některým kompromisním návrhům, eh, které jsme předtím již definovali. Antonio zde píše, že kompromisy berou do úvahy náměty, návrhy kolegů, jak je předložili. A tudíž velice rychle zde eh, řeknu, jaké jsou ty poslední změny. Pokud jde o eh, tedy ten eh, kompromis G, tak zde se zjednodušila formulace, která se týká těch mm, nákladů navíc navíc, které ne, se neobjevují v tom informačním materiálu nejprve. A pokud jde o I, tak zde se potvrzuje návrh, který stanovuje, že komise by měla přijmout technické standardy, mm, mm, tak jak je připraví ty hlavní orgány eh, dohledu a tyto standardy, tyto normy by se měly prověřit adekvátně z pohledu spotřebitele, než vůbec se takové normy přijmou. A teď, pokud jde o systém, eh, systém klasifikace rizik, tak zde eh, máme zde návrh, aby to bylo graficky eh, v barvách vyvedeno, tak jak to máme třeba u té energetické účinnosti budov. Tento model, ten se inspiroval vlastně tím, co se již používalo třeba v Portugalsko a to je podle mě dobrý kompromis tedy to je dobrý kompromis podle zpravodaje, mezi tím, co by bylo příliš jednoduché, to, jsou, to je ten typ semaforu, a mezi tím, co by bylo příliš komplikované, tak jak se to používá eh, ve směrnici o eh, těch investičních společnostech. Kompromis je. Zde se hovoří o principu eh, konherentnosti mezi informacemi v tom informačním materiálu a smluvními závaznými dokumenty. A nakonec kompromis O, tak to se týká alternativního řešení sporů. Tak zde proto, abychom mohli detailněji definovat, e, e, tak zde proto máme ustanovení, které obsahuje veškeré pozměňovací návrhy, které byly předloženy e, panem Pancierim. A mimo jiné se zde i odkazujeme na stávající směrnici, která to také upravuje a také i zde ale je nový odstavec, eh, ve kterém se stanovují eh, ty limity, předem stanovené limity, tak abychom se vyhnuli nějakému zneužívání eh, tohoto nástroje, aby nedocházelo k jeho nadužívání, zneužívání. A jak i kolegové víte, včera setkání se zrušilo, protože zpravodaj musel odjet, ale toto Mm, si nemá bránit stínovým zpravodajům, aby v tom, aby předkládali další připomínky, které já e, zaznamenám velice veškerou péčí a pak je předám panu Pancierimu. V každém případě e, určitě víte, že mm, v souladu se sekretariátem mm, výboru tak zde již jsme naplánovali, že eh, se ještě jednou sejdou všichni před 25. dubnem, to je mm, datum hlasování. A mm, toto tedy bude další příležitost, jak i připomínky, poznámky stínových zpravodajů, mm, za které předem děkuji, eh, potom bude moci pan zpravodaj zolenit. Děkuji, děkuji. Ano, děkuji a děkuji i především panu Pancerimu a paní Lange. Za prvé, eh, za paní Pitikainen chci poděkovat zpravodaji za vynikající spolupráci i eh, děkuji za předložené kompromisy. Eh, takže mm, samozřejmě eh, tento návrh to je v zájmu lepší ochrany spotřebitele ve finančních službách a toto také i přispěje k lepšímu fungování jednotného trhu. A teď pozměňovací návrhy, které byly předloženy a připravované kompromisy. Já si myslím, že je zde řada oblastí, kde souhlasíme, ale pořád některé prvky ještě musíme dále si objasnit. Jeden z klíčových pojmů je rizika, rizikový profil eh, a já jsem zatím nejsem přesvědčená o tom, že komise ve svém návrhu to správně řeší a zde e, jsou ty rizikové ukazatele a rizikové hodnocení na základě e, e, minulosti. To asi není nejlepší řešení, to by mohlo být zavádějící. Zde máme řadu důkazů, která nám ukazují, že minulá investiční výkonnost to není užitečný ukazatel o tom, jak ten fond nebo ta investice bude fungovat do budoucna. To jasně se musí v tom informačním materiálu uvádět. A dále také je zde, je zde riziko spojené třeba s konkrétním produktem. To riziko se liší produkt od produktu sportu a to by také mělo být reflektováno v tom informačním kitu materiálu. Dále i i, i zpravodaj zde ve svém kompromisu hovoří o to, těch možných budoucích scénářích, které by se měly prezentovat prezentace rizika musí být jasná a především pochopitelná pro všechny, tedy eh, drobné investice. Jenom eh, ty eh, barevné kódy, to by mohlo být příliš zjednodušeno a zavádějící pro prezentaci rizik. V tomto ohledu také bych velice ráda zmínila další téma spojené s dalším typem rizik. A to je riziko, že vzhledem ke velice komplikované struktuře nákladů, tak nakonec ten klient nedostane nic a e, samozřejmě e, i jde o e, to, jak to bude, když ta výkonnost toho fondu bude tedy pod úroveň míry inflace a jak to bude tedy s těmi nákladami, třeba administrativními nákladami a poplatky, které v podstatě budou skoro vyšší než ten možný výnos a to by mělo být dáno k dispozici, takovéto informace a v nějakém, e, při, nějaké příloze nebo v nějakém zvláštním prohlášení. A pokud jde o rozšíření pole působnosti, to znamená, že by tam měly být i jiné typy pro, produktů pro investory. Zde bych podpořila, abychom e, tam měli určitý limit Eh, měli bychom se zaměřit na investiční produkty a jasně říci, že eh, spořící účty eh, nebo, nebo tedy státní dluhopisy také sem zapadají, spadají, a, ale nesmí tedy ta hm, informace být zavádějící pro spotřebitele, protože zde přece máme těch 100 tisíc euro, které jsou garantovány těmi systémy pojištění, takže to je jiná věc. A dále, mm, pokud jde o další relevantní dokumenty, třeba prospekt, zde bych velice ráda, aby to bylo provázáno s tím informačním materiálem, protože zde máte celou eh, řadu eh, mm, tedy eh, materiálu mm, nebo prospektu, které v podstatě ani nic detailnějšího, než je v těch prvotních informačních materiálech neuvádějí. V praxi ta eh, otázka takového izolovaného dokumentu, to je sice možná eh, dost spochybnitelné, protože zde každý ten fond, každý ten produkt má svůj rizikový profil a vždycky by tam měla být určitá křížová reference mezi nimi. Děkuji. Pan Hendl chce něco dodat? Vielen Dank, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pan kolega Koferaty kolegovi Pancerimu jistě výdří, vyjádří je vyřídí můj dík za dosavadní práci a za kompromisy, kterých jsme dosáhli. Máme dobrou bázi pro další vyjednávání. V některých oblastech jsme již dosáhli schody, ale navzory tomu tady zbývají ještě některé další otevřené body, kde se budeme muset ještě snažit nalézt rozumné řešení. Schodu ještě nemáme v oblasti působnosti této směrnice. My a pro nás je to zásadní, jsme toho názoru, že tato směrnice by měla pokrývat co možná co nejvíce finančních produktů, tak aby eh, spotřebitele a investoři měli skutečnou srovnatelnost. Otevřená otázka, která je pro nás velice důležitá, je otázka odpovědnosti, jasné určení odpovědnosti a také eh, důkazní břemeno při škodách, pokud někdo nedodrží požadavky směrnice. Dali jsme toho názoru, že emitenti musí prokázat, že vše vypracovali ty informace řádně, protože eh, není možné, aby se tím zabýval spotřebitel. Rovněž eh, se jasně vyslovujeme proti argumentům, které jdou v tom smyslu, že je to příliš náročné a nákladné. Když se podívám na ty zisky, které toto odbětví má, tak si myslím, že můžeme od každého emitenta požadovat, aby se zasoustředil na svůj produkt a měl vše transparentní a srovnatelné a aby to takto i komunikoval. Poslední věc to je otázka jasného e, popisu rizik. V nejlepším případě by tam měl být nějaký ukazatel rizik. Pro nás je to výborná možnost, jak to vyřešit což nevylučuje, nevylučuje, aby spotřebitel dostal ještě dodatečné nějaké informace jakým způsobem by si mohl vytvořit a získat ještě detailnější informace o nabízeném produktu. Je důležité, aby veškerá rizika byla popsána tak, aby spotřebitel mohl jednoduchým způsobem srovnávat všechny produkty a podle toho se rozvodnout ve svých investičních úvahách. A to musí ovšem tuto práci musí odvést poskytovatele eh, produktů a já si myslím, že spotřebitel skutečně má právo požadovat to, aby měl možnost vůbec pochopit, jaké produkty se mu nabízejí a podle toho se rozhodnout. Děkuji. Já mám pochopení pro váš pohled na věc. Na druhou stranu, ve vašem kompromisním článku 6 máte stručnost a výstižnost, nemá to být víc než tři stránky A4. Já nevím, jestli to není v rozporu. Pokud se mám podívat na tři různé produkty, znamená to, že si musím přečíst devět stránek ve formátu A4. Rozhodně ani mé materiály na toto zasedání neměly tak mnoho textu, takže bych v podstatě potřeboval na ty stručné a výstižné poznámky spoustu času. No ale tak to souvisí s tím vyjednáváním a s celou otázkou finančních služeb, protože víme, že tento výbor už pracoval na tom, a měli jsme také prezentace, o tom, jak komplexní a zhuštěné by ty informace pro spotřebitele mohly být a to potom v podstatě spotřebitele odradí, nepřešte si vůbec nic. A já myslím, že ta otázka těch souhrných informací a některé ty věci kolem těch nejdůležitějších bodů rozhodně mají velký význam a uvidíme, co k tomu řekne komise, než naši diskuzi uzavřeme. Chce se přihlásit ještě někdo další, než dám slovo komisi? Aby nám případně komise shrnula, jak to podle nich postupuje v této důležité věci. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodajům a sdíleným zpravodajům. My děkujeme za podporu výboru IMCO pro tento návrh. Se zájmem jsme si prostudovali pozměňovací návrhy, myslíme, že se ubírají správným směrem. Pokud je o ty nejdůležitější poznámky o otázku pole působnosti, jistě to je důležitá věc i ve výboru IMCO. Když definujeme pole působnosti u těch palíčků, samozřejmě toto je zvlášť složité, zvlášť špatně se to spotřebitelům chápeme. Chápeme, že probíhá diskuze o tom, že by se to rozšířilo a možná, že by to šlo v rozumné míře, ale pokud rozšíříme moc, tak nastane situace, že tam bude tolik různých produktů, že už to prostě nebude jednoduché. Protože potřebujeme, aby ta struktura odpovídala všem těm produktům. Takže jistě můžeme to projednat s parlamentem a s radou. Uvidíme, jestli to v rozumné míře půjde rozšířit. Ale jinak eh, by to mohlo být v podstatě v rozporu s účelem nebo záměrem. A samozřejmě musí to být stručné. Máme určité věci podle USIC, už máme jisté zkušenosti, nicméně možná, že toto je mnohem širší než USIC, takže je to další krok. A než budeme mít definici přesného obsahu, jistě to ještě hodně ověříme na spotřebitelích. Už o tom několik lidí mluvilo. A pak je tady ta otázka délky, délky těch informací. Komise vydala přednost tomu, kdyby se to definovalo v aktech na druhé úrovni. Protože než to uděláme, tak než to děláme s ESMA, tak je opravdu těžké podrobně to rozepsat ve směrnici. A to též platí i pro některé z dalších podrobností, které v těch pozměňovacích návrzích jsou. Ne, že bychom byli proti, ale myslíme si, že by bylo lepší, kdyby to bylo v aktech na druhé úrovni. A když tam teď dáme nějaká prohlášení, mohlo by to zpomalit naši práci, mohlo by to být další překážkou, takže bychom dávali přednost tomu, kdyby toho bylo méně na úrovni 1 a víc na úrovni 2. Tak, jak se předpokládalo. Samozřejmě nás také zajímá otázka úlohy prostředníka a poskytovatele produktu. Poskytovatel produktu má například nějaký fond, předloží informaci a rozdělí si s prostředníkem nějaké povinnosti, odpovědnosti. Nás zajímají obě věci. A už jsme také slyšeli, že je důležité, aby to spotřebitel dokázal řešit jednoduše. Spotřebitel samozřejmě musí být schopen vědět, kdo odpovídá za co. Jistě je tady ještě odpovědnost výrobce, to je zásadní součást, a tam jde o ten prodej. A je důležité, a to s vámi rozhodně můžeme projednat, prostě musí být způsob, jak to spotřebitel jednoduše může řešit, aby se obrátil buď na prostředkovatele, anebo na toho původce jako takového. Ale nezajímá ho nějaké spory mezi těmi dvěma. A pak varování, semafory. Samozřejmě jsou to taková kouzla, Máme obtížné produkty, které chceme jednoduše schrnout. Je to těžké. Není to nemožné, ale je to těžké. A systém varování by pomohl, nicméně musíme být velice opatrní, abychom to nezjednodušili příliš, protože pokud je něco opravdu složité, tak to nejde. A ty semafory, červená, zelená, tady bychom rozhodně byli raději, kdyby se to zpracovalo s ESMA, až na základě testování na spotřebitelích. Ve směrnici může být nějaké obecné ustanovení o tom, co by se mělo udělat, ale dali bychom přednost tomu, kdyby všechny tyto podrobnosti nebyly rovnou ve směrnici, abychom měli možnost trošku víc to rozpracovat. Na základě toho celkového principu, který je ve směrnici. Ale musíme to ještě probrat s našimi orgány. A já myslím, že to bylo zhruba všechno. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji za vyčerpávající odpověď. Já myslím, že vítáme to, co jste říkal o testování na spotřebitelích, aby se zajistilo, že spotřebitelé dostanou informaci účinným způsobem. O to nám v podstatě jde. Pane Konferaty, chtěl jste k tomu něco říct? Třeba k tomu časovému plánu, prosím. Grazie, Děkuji, pane předsede předsedal nejenom rychle eh, eh, harmonogram, jak eh, již jsem řekl, to znamená, ještě se naposledy sejdou stínovi zpravodajové před hlasováním, které se plánuje na 25. A jenom ještě jedna taková úvaha. Samozřejmě vaše připomínky předám kolegovi Pancerimu a přesně tak, jak jste to řekli tady, téma nebo pole působnosti, to je eh, velice eh, citivé téma, objektivně citivé. Zde bych chtěl říci, že možná, kdybychom příliš rozšířili pole působnosti, tak by to bylo těžko zvladatelné potom. A samozřejmě rozumně rozšířit pole působnosti, to je dobré, protože aby potom spotřebitel bude mít možnost lépe si porovnávat produkty a vyhodnocovat eh, eh, ty rozdíly mezi různými produkty eh, a bude potom s lepším vědomím a s lepšími znalostmi si vybírat. To je tedy proto je důležité rozšířit pole působnosti, ano. A i jak řekla řada kolegů. Ještě jednou chci poděkovat a předám vaše připomínky zpravodaji. Dobře, děkuji, děkuji, že jste ho tady tak efektivně zastoupil, pane Koferaty, bez toho by to nešlo, děkuji osobně vám. A plán je, že mm, mm, přijmeme naše stanovisko s kompromisy 25. dubna a očekávané datum ve výboru Ekon je květen někdy, mm, takže nemáme moc času, ale určitě se to podaří, takže děkuji všem za součinnost. Tím jsme uzavřeli program na dnešní dopoledne. Chci poděkovat konkrétně ještě komisi, že e, tady byla a poskytla e, cené informace. A e, výbor se sejde příště 24. a 25. dubna a kdy skutečně se sejdeme vždycky dopoledne, odpoledne, od 9 do 18.30, čtyři schůze tedy a mm, děkuji, děkuji všem, kteří tady dnes s námi setrvali a s tím uzavírám schůzi.